Colleagues, um, if you could take your seats, please. Uh, we have a lot of speakers and... Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říct, že máme pozvané eh, význačné hosty, takže bych chtěl již začít. Nejprve bych vás možná chtěl požádat, zda byste se mohli z těch zadnějších řad přesunout do těch přednějších, protože jsme dnes ve velkém jednacím sále. Já vím, že pokaždé, když eh, o to žádám, tak eh, se mnozí ostýchají sednout si do těch předních řád, takže já bych vás chtěl požádat eh, a i ty další, kteří ještě budou přicházet, tak si klidně sedněte do těch, do těch předních řád, i když tam jsou některá místa vyhrazená poslancům, tak mm, abychom, abychom zde působili příjemněji v tomto velikém jednacím sále. Takže já bych nejprve chtěl velice vřele přivítat vás všechny na tomto důležitém slyšení, které se týká práv občanů po takzvaném Brexitu. Vítám mnoho hostů, odborníků. Samozřejmě jsou zde také poslanci Evropského parlamentu. Také jsou zde ještě různé. Ehm, v loňském roce v květnu jsme se zde také sešli a hovořili jsme na toto téma. Byl zde také výbor Pety, Libe, ehm, byly zde vlastně výbory které eh, měly velice zajímavé, užitečné slyšení. Také zde byl zastoupen i, víra, i eh, výbor pro ústavní záležitosti, dodává ještě pan předseda. No a tehdy jsme vlastně začali hovořit o různých věcech, které teď už postupně během um, roku se začaly uskutečňovat. Je to vlastně součástí toho v uvozovkách eh, porozvodového uspořádání rozchodu mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím, ale jak všichni víme, tak zatím, eh, dokud nebylo dohodnuto vše, tak nebylo dohodnuto nic. Eh, víme také, že zatím ještě ta jednání o Brexitu eh, probíhají. Pan Baltieri byl také klíčovým jednatelem. Jsou tam vlastně, nebo v těch jednáních byla, byly zastoupeni i někteří předsedové některých výborů a my všichni víme, že ještě je zapotřebí vyjednat mnoho věcí a čeká nás to právě na, v, tom, v tom dalším eh, období, které nás čeká do toho dne Brexitu. A dnes eh, dopoledne eh, nám také bylo řečeno, že tam ještě bude nějaké to přechodné období. Zcela jistě budeme hovořit o těchto věcech a doufejme, že na konci tohoto slyšení si budeme schopni říci, čeho se nám povedlo zatím dosáhnout při vyjednávání a za co ještě teď musíme vést kampaň, jaké uspořádání chceme mít eh, po té, co dojde k Brexitu. Eh, také, zde, také je důležité o tom hovořit i s takovým širším posluchačstvem. Je zde dnes mnoho organizací, které hovoří s veřejností. Eh, chtěl bych pochválit tyto organizace za jejich aktivitu a tyto Eh, organizace také dnes vystoupí sami. Máme zde různé odborníky, kteří rovněž přispívají do této velice specifické, mimořádné debaty, která se vede v souvislosti s Brexitem. Na úvod bych chtěl dát slovo mé kolegyně z výboru EMPL, Maritě Ulskok, aby na úvod, já bych tedy chtěla možná jenom vysvětlit jednu věc. Eh, nejenom je předsedkyní, místo předsedkyní výboru Ample, ale také vlastně součástí tzv. steering group, což byla skupina tvořená zástupci parlamentu při tom vyjednávání o Brexitu. Od toho posledního slyšení, které se konalo v květnu, eh, tak také Roberto Galtieri i další členové této steering group velice přispěli k těmto jednáním. Roberto Baltieri zůstane, dostane slovo za chvíli, ale také Margrita Ulskok byla důležitou členkou, věnovala se otázkám zaměstnanosti, sociálních, eh, toho sociálního rozměru, což je velice důležité. Takže já bych nejprve požádal Maritu o takový stručný úvod a bude to tedy z pohledu výboru pro zaměstnanost. Děkuji za slovo, Klode. Jak už jste všichni eh, pochopili, není to první slyšení, které se týká vývoje po Brexitu. a kdy jednáme o právech občanů po té, co dojde k Brexitu. První slyšení se konalo v květnu. Bylo velice užitečné pro nás, pro poslance parlamentu. Bylo to vlastně takový, byla to taková přímá výzva pro parlament, aby velice obezřetně, aby velice úzce sledoval, jak vypadají ta vyjednávání na evropské úrovni mezi Evropskou unii a mezi Spojeným královstvím a aby hájil práva milionů občanů, což činíme a doufám, že hlas evropských občanů, všech běžných občanů, kteří pracují v Evropské unii, eh, bude dostatečně slyšet. Dovolte mi zmínit určitá témata, která spadají do kompetence mého výboru, to znamená eh, práva přeshraničních pracovníků, ta budou chráněna nebo měla Dále také eh, různé benefity sociálního zabezpečení. Tomu se rovněž věnujeme v našem výboru pro zaměstnanost. To spadá do našich pravomocí. Protože náš výbor se jmenuje Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Máme teď na, eh, na svém stole mnoho velice komplikovaných a důležitých témat, které souvisí právě s Brexitem. Pane předsedo, já bych jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci uvítala toto druhé slyšení. Uděláme jakousi inventuru eh, věcí, eh, problémů. Máme zde zástupce občanské společnosti, máme zde odborníky a budeme diskutovat o věcech, které ještě zůstávají nerozřešené, které bychom však chtěli vyřešit eh, co nejefektivněji, nejúčinněji. Před námi je teď eh, pouze jediná věc. Když napínáme veškeré své ambice, musíme najít takové řešení, které bude správné pro každého eh, běžného občana, pro každého pracujícího a doufáme, že se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji vám, že jste všichni přišli na dnešní slyšení. Velice se těším na vaše příspěvky, na vaše komentáře. Děkuji. Ano, děkuji, říká pan předseda. A teď ještě předtím, než dám slovo panu Baltěrovi, tak paní Spinelli, chcela jste něco říci ještě za svůj výbor? vystupujete na místo Danity Hybner, která není přítomna. Eh, dobrý den, já bych chtěla poděkovat všem dnešním hostům. Já teď eh, zde zastupuji Avko, ale vlastně teď řeknu na začátek něco, co není eh, stanoviskem Avka, ale stanoviskem mým. Navzdory stávající situaci ještě není zcela zaručená všechna práva, která zatím zaručuje evropská legislativa. A já si myslím, že Aniž bych byla příliš optimistická, tak se na to chci dívat eh, z té optimistického pohledu. Vítám nové pokyny Evropské komise. Eh, lidé, kteří se mm, přestěhují do Spojeného království ještě během toho přechodného období, tak budou moci požívat těch práv. Nicméně paní Tereza Mejová tento návrh už eh, zamítla. Také jsem uvítala slova pana Barniera, který říkal, že dostatečný pokrok neznamená plný, úplný pokrok. Eh, bohužel tedy práva občanů jsou stále ještě věcí, která nebyla dořešena. Hovořilo se o tom v tom mm, projevu pana Barniera. Takže na to bych chtěla upozornit. To je věc, která mi velmi leží na, na srdci. Je ta, ta práva eh, občanů byla jaksi nechána stranou. Eh, obě strany eh, řekly na začátku, že se nic v životě milionu lidí nezmění. Dnes máme tedy určitou společn- dnes máme určité společnou zprávu, ale tam vlastně se o tom už nehovoří, tam už se to neopakuje. Evropský parlament ve svém posledním usnesení zdůraznil, že stále ještě zůstávají věci, které nebyly dořešeny a které musíme vyřešit. Už jsem je teď. Uh, už, takže jedná se tedy budoucnost budoucích partnerů, občanů EU, dále deklaratorní povaha statutu usídlení, ehm, uplatňování judikatury Evropského soudního dvora, budoucnost volného pohybu osob, provádění, um, vymáhání legislativy, co se týče irské otázky. Jsou to ještě věci, které nebyly dořešené a je zapotřebí ještě pracovat více na tom, aby zde byla nějaká určitá konkrétní komplexní dohoda. Já bych vás třeba chtěla požádat, abyste si pořádně, řádně přečetli eh, článek 58. Je to věc, kterou komise považuje za něco, co je mimo mandát Evropské unie, Pro to první kolo vyjednávání. Já si myslím, že to jsou však eh, nutné prvky pro to, aby evropští občané mohli plně požívat svých práv a že by toto všechno mělo být jasně obsaženo v té dohodě. Také chci, říct, chci připomenout, co eh, tomu řekla sněmovna lordů. Oni řekli, že práva Evropskou jsou nescizitelná a je důležité, aby mohli mít i nadále možnost žít, studovat, pracovat a volně se pohybovat. Eh, teď chci zdůraznit několik bodů, které doufám dnes pečlivě podrobně prodiskutujeme. Měli bychom eh, bránit tomu, aby se oslabovala práva, která dává evropská legislativa. Nedávno se Evropská komise trochu naklonila tomu, aby se, eh, aby se to vlastně ten, eh, ty otázky řešily podobně jako tím statutem o usidlování ve Velké Británii, což mě znepokojuje. Občanství Evropské unie je status, který vychází z přesného právního rámce, není to pouze určitá nějaká životní volba. Jsou zde pra, ta, ta možnost požívání různých práv eh, také spočívá na tom, že se očekává, že ta práva budou permanentně chráněna. A nakonec bych vás ještě chtěla upozornit na možnost toho, že nedojde k dohodě. Zde vycházím třeba z eh, toho, jak paní Tereza Majová reagovala na pokyny Evropské komise. Myslím si, že i na tento scénář bychom se měli připravovat a měli bychom připravit alespoň určitou dohodu, která, se bude, která bude chránit sociální práva a která se bude týkat Severního Irska. Děkuji, Barbro. A děkuji také i dalším kolegům, kteří se účastnili toho výboru. Chtěl bych říci, že my zde už od začátku mm, sloucháme všem, kteří chtějí chránit občanská práva. Někteří poslanci jsou zde mezi námi, kteří se tím zabývají. Takže zaprvé jsou, chci říci, že 3 milionů. Eh, jsou zde také vlastně zástupci těch 3 milionů lidí, kterých se to týká. A také máme určité individuální kontakty. Já bych chtěl říci, že se nám také omluvili dva, dvě kolegyně Cecilia Melstrom. Cecilia e, mě požádala, abych ještě zdůraznil úlohu petičního výboru, která je velice důležitá, protože petiční výbor naslouchá těmto stížnostem, těmto věcem a budeme o tom hovořit v rámci prvního panelu. Zde bude paní Panetu a Dvanusku. Takže Cecília se dnes omluvila. Cílem dnešního slyšení je vyslechnout si také poslance a vést rozpravy a související témata. Také nás zajímá, co si myslí Steering Group, co je zapotřebí ještě učinit, jaké výsledky se očekávají. Takže nejprve si vyslechneme Steering Committee a pak zde máme určitou špatnou zprávu během posledních pár minut. Jsem se dozvěděl, že Guy se omluvil, je to z důvodu vyšší moci. Asi kdo znáte Guy tak víte, že téměř nic by ho nezastavilo a od, předtím, aby se zúčastnil dnešního slyšení. Takže to je opravdu něco, co je naprosto mimo jeho kontrolu, je to tedy nějaká vyšší moc a doufám, že to chápete. Takže bohužel Schieferhoštar nemůže být dnes přítomen. Pokud náhodou eh, se mu to přece jenom podaří a nakonec se mu podaří přijít, byť později, tak eh, jsem si jist, že mu dáme prostor, ale tedy vypadá to, že opravdu nějaké, nějaká vyšší moc mu zabránila eh, přijít na dnešní slyšení. Pak je zde, nicméně jsou zde mezi námi velice pracovití nebo eh, členové toho výboru Steering Group. Jeden z těch nejpracovitějších je právě zde mezi námi. Je to předseda výboru ECON Evropského parlamentu Roberto Gualtieri, který je opravdu velice aktivním členem toho výboru a je obecně také jeden z nejaktivnějších e, osob, který chrání zájmy těchto 3 milionů osob. Takže Roberto, dám ti slovo na úvod. E, takže co podle tvého názoru se vám podařilo dosáhnout a co, jak to bude dále, jak to bude dále pokračovat? Děkuji, děkuji Claude za tato milá slova a zároveň bych rád poděkoval výboru Empl, Pety, Avko a Lipe za to, že zorganizovali dnešní slyšení. Toto je velice dobrá příležitost to udělat si takovou inventuru našich společných výsledků. Já se k tomu pak ještě vrátím. A zároveň toho, co nás ještě čeká v boji, který zatím ještě není za námi. Mnoho zásadních oblastí ještě nebylo vyřešeno. Nejenom pokud jde o Brexit, ale vlastně Evropský parlament s ohledem na problematiku Brexitu zdůrazňuje jako naši hlavní prioritu práva občanů. Já si myslím, že jsme velice konsistentně trvali na této prioritě nejenom v našich usneseních, ale zároveň v rámci našich konkrétních kroků při vyjednáváních jsme velice jasně řekli, že nikdy nebudeme akceptovat takovou dohodu, která by nebyla uspokojivá s ohledem na dostatečnou ochranu práv našich občanů. Toto je cíl, který byl a je nesmírně ambiciozní. To, co si přejeme, je plnohodnotná ochrana a určité řekněme, dodržení nebo dohled to je takový technický termín v angličtině grandfathering, to znamená veškerých práv našich občanů, na které by Brexit mohl mít dopad. Toto je velice ambiciózní cíl. My jsme přišli s takovým dokumentem, máme zde takovou nabídku, um, kterou jsme obdrželi z strany britské, která se velice vzdaluje našemu cíli. My jsme byli velice odhodláni, jakože komise a členské státy v tomto ohledu, nebyli jsme v tom sami. Skutečně jsme tlačili na toto hlavní téma a prioritu a proto bych rád poděkoval jednak občanským organizacím, jež hrály zásadní roli, například ta organizace Three Millions Initiative, a tak dále. Všechny tyto organizace, možná ani si nejste vědomí toho, do jaké míry jste díky vašemu tlaku vyvíjeli i tlak na nás, na naši přítomnost v této konfrontaci, na prosazování vašich argumentů. A samozřejmě, že bych rád poděkoval i všem kolegům z jednotlivých výborů, kteří se zapojili do těchto vyjednávání, protože nejde pouze o řídící skupinu pro Brexit, ale kolektivně celý Evropský parlament, relevantní výbory, Libe výbor, který byl zásadním v tomto ohledu. Takže upřímně řečeno, pochopil jsem to správně, ze strany mých britských kolegů v parlamentu to probíhalo lépe než v britském parlamentu nebo, nebo vůbec to naše zapojení, protože my opravdu velice aktivně jsme součástí tohoto jednání. To znamená, že naše řídící skupina nejenom, že přišla s prohlášeními a měla možnost si vyslechnout stanoviska vyjednavačů, ale zároveň se konkrétně v těch správných okamžicích zapojit do této diskuze u jednotlivých relevantních témat, eh, mít možnost tvořit naše stanoviska a zároveň být aktivní při jednáních v různých etapách vyjednávání. Čili toto je zásadní, že Evropský parlament je součástí těchto důležitých jednání. Výsledky, které jsme prozatím dosáhli, jsou dostatečné, jak bylo řečeno. To ovšem ale neznamená, že je to ideální. Nejsme plně spokojeni, víme, že mnoho témat zůstává otevřených. Jednak pokud jde o konzistentní implementaci toho, co je součástí společné zprávy a zároveň ještě potřeba dalších prvků, které tam nejsou hrnuty, to znamená zatím ještě není důvod k nějakým oslavám. Ale jelikož jsem si vyslechl i určité projevy propagandy, rád bych řekl, že ten výsledek, že by se nám povedlo snad dosáhnout všechno, to není pravda. Zatím jsme ještě velice vzdálení od tohoto konečného cíle. Nám se sice povedlo do určité míry pokrýt potřeby našich občanů díky mm, tomu nejenom teda naše občany, ale například i rodinné příslušníky, děti a tak dále. Není to zatím ještě úplně u konce. A nejde o něco podobného jako práva zakotvená v EU legislativě, tak jak to interpretuje Evropský soudní dvůr. To znamená, podobně jako Community Actors 72 vytvořili jsme takové společné prohlášení a pokud by nějaká národní legislativa se odklonila od těchto prohlášení, ve Velké Británii například, eh, pokud by ta národní legislativa se odklonila od toho, jak vypadají ty přímé odkazy na směrnice a nařízení a naši jurisdikci, tak by to nebylo validní, nebylo by to platné, protože je zde přímý efekt, přímý dopad evropské legislativy, to znamená tento koncept, tato práva, unijní práva, to znamená ta, která jsou definována v naší legislativě a zároveň judikatuře Evropského soudního dvora. Jurisprudence Evropského soudního dvora je součástí těchto celoživotních práv. Pak tam byla ta otázka, kdy, eh, to znamená té budoucí jurisprudence, zda tam bude nějaké časové omezení, protože v stávající judikatuře je to, jsou to práva na celý život. Zde Jde o veškerá práva, i sociální práva, která tam zpočátku nebyla zahrnuta. To znamená, že tam máme například i tu otázku těch, těch jednotlivých benefitů, zachování té určité úrovně, kterou jsme si přáli. Čili ta práva tam jsou a to, co tam zatím ještě chybí, tak to je ta otázka dětí, které se narodí v budoucnu těmto lidem. To byla taková ta bitva, kterou jsme vedli v Evropském parlamentu a nyní ta budoucnost pokud jde o rodiče, toto není součástí našeho usnesení, je to otevřený bod, za který budeme muset bojovat. Závěrem. Musíme udělat dvě věci. Jednak ověřit, že příprava dohody o vystoupení z EU odráží přesně to, co je v technických poznámkách a v tom společné prohlášení zahrnuto. Čili my opravdu budeme pečlivě studovat každý řádek, každou větu, čárku, tečku a jakmile by se, jakmile by se tam objevilo jakékoliv odklonění od toho společného prohlášení, tak na to budeme reagovat. To je zásadní, protože ano, je tam já si myslím, že jsme zvolili velice dobrý přístup určitých sekvencí, určitých hm, postupných eh, řešení problému. To se nám, myslím, povedlo, protože v našem posledním usnesení jsme trvali na tom, aby příprava dohody o vystoupení z EU byla zahájena již nyní, ještě před tou konečnou etapou. My chceme skutečně vidět přesně, co bude právně závazné, jaké budou mechanismy tohoto přímého dopadu evropské legislativy, zda to bylo dodrženo a zda role Evropského soudního dvora je přesně zachována tak, jak si přejeme. A dále ty výjimky, U administrativního postupu k tomu se ještě vrátím. Samozřejmě, že vždy by měl mít prioritu žadatel, to by mělo být jasně řečeno. Některé body tam ještě musíme objasnit. Čili toto je první věc, která nás čeká do budoucna. Příprava tohoto textu která probíhá již nyní a my věříme, že k dokončení tohoto textu dojde co nejdříve, bude i možnost to ověřit, samozřejmě společně s vámi, podívat se na to a ještě před dokončením této dohody o vystoupení z EU bude muset zajistit některé další body, kterých jsme se ještě nedotkli, včetně například toho, jak to bude vypadat s budoucími partnery, manželi, manželkami, nebo i konkrétní vytvoření určité mašinérie pro administrativní implementaci této dohody, která bude pokrývat různé potřeby, služby, aby to bylo jednoduché, krátké, uživatelsky příjemné, různé konkrétní věci. Na základě článku 17c Například se říká, když podáte takovou žádost, protože samozřejmě ta žádost musí být podána v souladu s našimi pravidly. A já bych chtěl, aby to zde bylo jasně stanoveno, protože pokud by tam došlo k jakémukoliv problémů v tom procesu, tak by tam měla být i možnost opravy a nápravy. To by tam mělo být jasně řečeno, že je to vždycky ve prospěch žadatele a tam je napsáno, jak definovat tento postup. To, že máte dva roky na podání této žádosti a to znamená, že to bude, řekněme, odpovídat tomu přechodnému období. Jak reagovat na to přechodné období? To je další otázka. Musíme zajistit především to, že všechno bude pokryto v rámci těch dvou let, eh, je jsou zde stanoveny jakožto lhůta pro podání žádosti. Další zásadní věc, kterou jsme si přáli, je, aby tento nezávislý orgán mohl vystupovat eh, jakožto zástupce občanů před soudem, například je připravit určitá stanoviska pro Evropský soudní dvor. To znamená, nejde pouze o jednotlivce, kteří se budou obracet na soudy, ale například i instituce, různé organizace, které by mohly to pohnat k soudu. Tady je to tak genericky popsáno a my chceme vidět, jak to bude fungovat v praxi. Obvykle takovou roli plní komise. Naši partneři nám správně řekli, že by to mělo být povinné. To, jenomže víte, co u nás v Unii je rovněž je to tak, že nakonec rozhodnou soudy, ale u nás máme komisi. Ve Velké Británii to nebude moci být komise, ale mělo by tam být nějaké jiné, jiný subjekt, nezávislý subjekt, který by mohl například volat po takovém soudním přeskumu, kdyby o to nepožádal občan. Čili toto jsou věci, které zatím ještě nemáme v této dohodě zakotveny, nevíme, jak to bude implementováno v praxi. A dvě zásadní věci, o kterých se chceme zmínit, je i svoboda pohybu v rámci celé 27. To znamená našich EU občanů, Komise k tomu zatím nemá jasné stanovisko, my naopak v parlamentu ano a v tom budeme mít nadále jasno. A na závěr, pokud by došlo k nějakému prodloužení status quo, to znamená všechno, kromě jejich zastoupení v Evropské instituci, britské zastoupení, by pokračovalo to znamená návrh směrnice do konce roku 2020, prosinec 2020. Ehm, například by byl ještě prodloužen, čili to je ten koncept, který znamená, že by to muselo zároveň znamenat i prodloužení možnosti svobodného pohybu občanů. A konkrétní datum pro tato ustanovení, který by rovněž musel být prodloužen. Theresa May prohlásila, že to není stanovisko britské vlády, takže to je další relevantní téma, které bychom měli prodiskutovat s britskou stranou. Naše stanovisko parlamentu bude nesmírně silné, jasné, konsistentní s tím, co jsme napsali do našeho usnesení. A zároveň to, co je ve směrnici přijaté radou o přechodném období. My jsme ti, kteří žádáme Barniera, aby komise skutečně v tomto přechodném období zohlednila i naše občany, aby ten status quo zahrnul i naše občany do tohoto přechodného období. Čili nejde pouze o stanovisko parlamentu, ale celé Unie přijaté jednomyslně radou. Takže ano, toto je taková červená linie. To je další věc, u které budeme nesmírně striktně tento bod eh, prosazovat. To, co zde říkám, velice jasně poukazuje na to, že můžeme být hrdí na dosažené výsledky. Občas mě kritizují, poukazují na to, co jsme nám ještě nepovedlo. Všem nám se povedlo hodně a musíme na to být opravdu hrdí, protože jsme toho dosáhli kolektivně. Pravda ale je, že bez doplnění těch prázdných bodů a konsistentní implementace principů společného prohlášení by to dobrá dohoda či deal nebyl. Toto je pouze první krok a to, co nás čeká, je zásadní, to bude rozhodující. Vyžaduje to jednotnost, odhodlání na straně parlamentu a zároveň kapacitu naslouchat vám i tomu, co nám dneska sdělíte. To může být kritické, můžou tam být další body, které jsme zatím neidentifikovali, proto jsme připraveni vám naslouchat. To je přesně to, co v těch následujících týdnech dáme na stůl. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Takže děkuji. Takže některé eh, ty dokumenty nebo materiály budou také k dispozici na internetových stranách po té, co skončí naše slyšení. A ještě jednou opakuju, že pokud pan Keith Hofstadt eh, přijde během toho slyšení, tak také dostane slovo. Robert hovořil o tom, že jeho skupina toho dosáhla dosáhla mnoha úspěchu, je asi těžké to úplně jaksi nakalibrovat, ale chtěl bych říct, že tam stále ještě zůstává určitá nejistota, určité znepokojení my jsme se dnes rozhodli rozdělit toto slyšení. Jsem také velice rád, že mezi tím ještě přišli i další poslanci. Ehm, děkuji také všem, kteří si podělili na organizaci dnešního slyšení. Jak Roberto řekl, ehm, bylo dosaženo toho, čeho bylo dosaženo v té první fázi. Takže nejprve v tom prvním panelu vystoupí paní Anelore Donskoj, která je zakladatelkou eh, speciální organizace občanské společnosti, že je ve Spojeném království a ta organizace se jmenuje The 3 Million 3 miliony. Já vás požádám asi o 10 minut eh, pro váš projev. Eh, paní mluvčí <laughs> smlouvá o více vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně a poslanci tohoto parlamentu. Jsem velice ráda, že při této příležitosti mohu informovat o stávajícím statutu vyjednávání. Takže jak si stojíme? Jak jsme na tom? Evropský parlament eh, chce, aby zde zůstala ta práva eh, zakomponována do té dohody o eh, rozvodu. V té fázi jedna, co bylo dohodnuto? Za prvé, já teď se tedy proberu těmi hlavními body. Když se podíváme na ten status a na proces registrace, ty pokyny z května 2017 jasně říkají, že všechny doklady, které jsou vydány, které se týkají um, rezidence, by měly být deklaratorní. To znamená deklaratorní, že by to měly pouze potvrzovat. Nicméně v prosinci zase bylo dohodnuto, že buď to musí být deklaratorní, anebo také, že to může být podmíně, podmíněno. A to znamená, že tedy pak bude muset eh, ten občan žádat o to, aby mohl požívat svých práv. To eh, ještě tedy zachází za legislativu Evropské unie, ale navíc to také bude i špatné pro to, aby byla zachována všechna práva. Spojené království chce pokračovat s tím statutem Eh, podle našeho názoru by to mělo velké dopady na všechny i evropské občany, kteří žijí ve Spojeném království a proto bychom chtěli z, eh, vlastně zamezit tomu, aby zde byl ten settled status. Eh, máme zde, je to vlastně v tom, tento statut nepo, vlastně ne, nepotvrzuje práva, ale pouze je uděluje. A dopady toho že eh, nebudou spojeny, že nebudou v tom aplikačním, v tom procesu splněny všechny podmínky, budou nesmírně přísné. To znamená, že ten žadatel se také může, může být zamítnut a může vlastně být žádáno to, aby se vrátil do své země původu. Také jsou zde určité věci, které se týkají ochrany osobních údajů. Základní uh, práva jsou, osob, jsou také Ehm, právo na přístup eh, k svým údajům, může tam dojít k různým pochybením třeba, ale vlastně ta povinnost bude eh, vyňata, také tam už nebude ani povinnost pro příslušné orgány, aby zacházely s těmi údaji, aby je zpracovávali spravedlivě, transparentně a tak dále, což jde všechno proti legislativě ochraně, lidský, eh, ochraně osobních údajů. A také je důležité si uvědomit, že ministerstvo vnitra Spojeného království má určitou chybovost a je také možné, že vlastně čím, jak se bude navyšovat počet těch žádostí, tak se budou navyšovat i ty chyby. E, pak tam bude určitý také administrativní nástroj, který e, z nevýhodní osoby, kteří budou využívat odvolací proces v asilovém systému. Pak jsou tam určité návrhy určitých kontrol, registračních kontrol. Jak to bude s tím, když se ten občan bude chtít eh, zaregistrovat pro ten nový status? Ten systém je vlastně mnohem přísnější, než je ten dnešní systém. Ty kontroly mohou být systematické, což tedy eh, je v protikladu s tou současnou situací. Také se tam vytváří ještě další eh, vrstva administrativních překážek, protože každý jednotlivý žadatel bude muset být řádně prolustrován um, každý, kdo bude žádat o ten settled status. My si myslíme, že nedává žádný smysl, aby tam byl nějaký systém, který vlastně nebude platný do té doby, než dojde k ratifikaci té smlouvy mezi EU a Spojeným královstvím. A také nevíme ještě, jak to bude vlastně, jak bude vypadat ten konečný text. Také tam nebude žádný spovinný eh, eh, odvolací systém. A je také možné, že ti žadatelé kteří třeba budou odmítnuti, tak už se pak třeba ne, nebudou snažit znovu eh, žádat o nějaký statut třeba v rámci jiné, po, jiného postupu, který mezi tím bude dohodnut a mezi tím třeba budou deportováni nebo mezi tím tedy um, odejdou. Pak, si tam, pak je tam také určitý problém s tím, jak budou interpretována různá kritéria. A když toto všechno vezmeme v úvahu, tak si musíme uvědomit, že je zde riziko, že mnoho lidí vlastně zůstane někde mimo ten systém. Jsou zde například um, ehm, jsou zde určité kategorie, kterých se hovořilo, například rodinní, um, ehm, členové rodin, pak tam jsou pečovatelé, pak tam jsou, vlastně pak se tam bere v úvahu ten uh, den, pak je tam otázka jako třeba starší lidé, eh, děti, oběti, pašování, bezdomovci, všichni tito lidé jsou také rizikovou skupinou, protože budou mít problémy s tím, jak dokázat, že jsou eh, tam eh, právně mm, usazenými rezidenty. Zatím to vlastně všechno vůbec není dostatečně řešeno. Jak eh, ministerstvo vnitra hodlá řešit tyto věci? Zatím to nezbuzuje příliš eh, velkou důvěryhodnost, že to bude hladké, transparentní a že všechna práva budou eh, chráněna. Nicméně k tomu existuje určitá řešení. Je zde speciální návrh, který říká, že zde existuje flexibilní, jasně transparentní eh, alternativa tomuto řešimu settled status. Eh, my chceme také ještě eh, upozornit na to, že Spojené království může v některých případech špatně interpretovat evropskou legislativu i poté, co odejde z Evropské unie, takže je důležité, aby byla eh, chráněna naše práva. Naše práva musí chránit Evropský soudní dvůr a proto na vás apelujeme, abyste tam také do těch domluv dali speciální doložku, která se týká Evropského soudního dvora. Pak chci také říci, že se velice hovoří o eh, emigraci, eh, je, te, je za třetí potřebujeme dobré monitorování ze strany Evropské komise. Je důležité zajistit, že všechny soudy budou dobře interpretovat všechny ustanovení té eh, rozvodové dohody. No a jak to bude tedy s těmi budoucími partnery? Musí se ještě rozšířit i možnost slučování rodin pro budoucí partnery těch jednotlivých eh, zranitelných skupin. Ehm, mělo by tam být, zatím jsou tam určité výjimky, které ale budou mít eh, disproporční dopad, zejména na ty mladší generace a také třeba na občany, kteří třeba provádějí, kteří procházejí eh, rozvodem a kteří by se chtěli znovu oženit nebo vdát po tom datu Brexitu protože zde se vlastně opět vracíme úplně k těm základním otázkám evropského občanství. Lidé s lidmi musí být zacházeno stejným způsobem. Spojené království říká, že budeme mít eh, stejný přístup ke službám a eh, tak dále, ale já vám dám příklady, že to není tak jednoduché. Například stále častěji lidé říkají, že mají problémy s tím, že mají eh, problémy k, s přístupem ke zdravotní péči a že po nich chtějí určité eh, potvrzení o trvalém pobytu. Pak je tam ta otázka, zda je to tedy životní volba nebo statusou jsou práva. V té zprávě se bohužel říká, že možnost využívat práva plyne z těch životních voleb, ale je to přesně naopak. Životní volby činíme na tom, jaká máme práva. A tento rozpor právě opět eh, jde k jádru celé věci. Pak jsou zde také lidé, kteří eh, mají různé kvalifikace, eh, lidé z Evropské unie, kteří pracují v Británii, nebo Britové, kteří pracují v Evropské unii. Takže jak se to vlastně, jak to bude s těmito lidmi? Pak se také jde o to, že, že mnoho těch eh, výhod, které jsou spojené s, eh, volnou pohybu, s volným pohybem osob eh, jsou spíše spojené s, tím, s tou zemí původu než s trvalým pohybem. Tato rozvodová dohoda musí také chránit to, aby se vlastně najednou nestalo, že budeme eh, osoby třetí země, pokud odejdeme ze země na déle než pět let, takže bychom chtěli vlastně, aby se tam vrátily ty určité doložky, které tam původně byly, to, co původně nabízela Spojené království. Takže abych to schrnula, ještě prosím další snímek. To společné porozumění z té první fáze nás chrání nedostatečně. Je tam mnoho věcí, které chybí, dvojznačných věcí, je tam mnoho pochybení. Takže si stále myslíme, že by došlo k velkému omezení práv těchto osob potřebujeme dostatečně odolné odolný systém, aby se nestalo, že najednou mnoho lidí nebude moci zůstat v té zemi, kde žije nyní. Také si musíme uvědomit, že takový hlavní princip, podle kterého se mají vést jednání, je to, že nej, nejdůležitější jsou životy lidí. To je privární. A pak teprve se má eh, řešit třeba obchod nebo nějaké další procesy, procesní věci. Takže očekáváme, že všechna naše práva budou nadále chráněna, abychom mohli vést životy tak, jak jsme vždy žili, ať už je to ve Spojeném království nebo v Evropské unii, vlastně stejnou tu dobu před referendem. Děkuji. Eh, děkuji. Chci ještě říct, že vaše prezentace bude také k dispozici na internetové stránce. Mezitím mezi nás zavítal i pan Elmar Brok, což je také další nesmírně pilný člen té vyjednovací skupiny, takže ho vítám. Pane Broku, určitě jste neudělal nic špatného. Vítáme vás v tomto výboru, kdykoliv sem zavítáte. ještě chci říct, že zdůrazňuji právě členy té steering group, protože to nejsou Britové, ale opravdu ze všech sil pracují na tom, aby mm, se vyřešily tyto věci. A teď ještě tedy děkuji jednou za prezentaci, kterou jsme slyšeli od zástupkyně organizace 3 eh, Million. A teď zde vítám paní Jane Golding, která je předsedkyní organizace eh, British in Europe, což je koalice deseti takových klíčových skupin britských občanů, kteří žijí v Evropské unii. Vážené eh, Děkuji za příležitost vystoupit ve vašem výboru. Máme zde asi 1,2 milionu britských občanů v Evropě, asi 80 je v pracovním produktivním věku do, 48, do 48. věku života. My máme různé projekty, které využívají veškeré příležitosti pro to, aby EU občanství a všechny čtyři základní svobody nám zůstaly ponechány. My samozřejmě vám velice důvěřujeme a věříme, že EU bude chránit naše práva a skutečně věříme v tento principiální přístup EU, pokud je, jde o vyjednávací pozici, směrnici i základní postupy. Jednání bylo zahájeno a bohužel to zhoršilo situaci našich práv s ohledem na ten protinávrh Velké Británie a kompromisy, které z toho vyplynuly. I přesto jsme si vědomi toho, jak se o tom zmínil pan Valtieri, že došlo k pokroku našich práv, pokud jde o rok 2017 a tu společnou zprávu, společné prohlášení z, ze začátku prosince. Společné porozumění, společné prohlášení prokázalo na to, že do, došlo k dosažení dostatečného pokroku, který otevřel prostor pro další etapu a vyřešení otevřených otázek. Anne-Laure Donsken z organizace 3 miliony to řekla správně. Je nám trochu smutno, že v podstatě jsou zde určité v této zprávě věci, které jsou založeny na uh, Mm, určité volbě mezi dvěma možnostmi. Je to ta směrnice z eh, května 2017, o které hovoříme a která měla chránit status a práva odvozená z evropské legislativy v den vystoupení Británie z EU. To znamená, to, bylo, na, to bylo naše právo a ne nějaká volba na základě těchto práv, kterou máme udělat. Unlawed se o tom jasně zmínila. To znamená, že ta práva by měla vést potom k té volbě a ne obráceně. Tato směrnice prostě by měla chránit naše práva. Bylo to dosaženo a, jak jsem řekla, určitě určitý pokrok a dohoda byla dosažena u technických věcí, reciproční zdravotnické služby, systémy v jiných oblastech, které se týkají na, například Eh, pouze aktivních eh, lidí, zatímco 20% našich občanů jsou ve vyšším věku. Dále jsou to i otevřené otázky těch, kteří zatím pracují, mladých lidí a tak dále. Mm, v obou eh, skupinách bychom našli tyto problémy. Ve vašem usnesení z prosince vašeho parlamentu se o tom zmiňujete, já se o tom zmíním rovněž. Zda například bude zachováno právo volného pohybu Například mnoho lidí, kteří spoléhají na živobytí v tomto ohledu, to vyvolává obavy. To je volný pohyb občanů z obou stran, to znamená volný pohyb našich občanů v, v rámci 27 a celoživotní právo EU občana vrátit se do Velké Británii, to by na základě společného porozumění, tak jak je napsáno, nebylo zachováno a mělo by být nedostatek pružnosti v této oblasti, pokud jde o profesionální kvalifikace, ekonomická práva, to má dopad na obě dvě skupiny. Co to znamená? Že některé profesionální kvalifikace dokonce ani nebudou uznány. A i naše ekonomická práva by byla pro rezidenty a pro britské občany omezena v EU. Mnoho našich občanů žije v jiných EU zemích právě proto, že EU je územím bez vnitřních hranic. Nejde pouze o právníky, nejde pouze o finanční konzultanty, ale například IT kontraktory nebo řidiče kamionu a tak dále. Mnoho lidí. Ann Lor se o tom již zmínila. Dohoda o tom, jak si zajistíme svůj status po od odchodu z EU. To samo o sobě znamená odklon od EU práva. Akceptuje to britské návrhy, aby ten status byl podmíněn úspěšnou žádostí a ne ten deklaratorní systém, jak se o tom zmínila Anlo. Co to znamená, že občané budou muset prokázat, že na to mají právo, budou muset žádat a žádost bude muset být úspěšná. To může být nesmírně obtížné i pro um, občany, kteří žijí v těchto zemích mnoho let. Byrokracie, samozřejmě, tam se rovněž dělá mnoho problémů. Tento kondicionální systém vlastně znamená, mm, že to bude aplikováno i pro evropské občany v Británii a pro Velké, po Velkou Británii to mm, byla v podstatě taková mm, záležitost, která s náma nebyla vůbec konzultována. Proto si myslím, že usnesení Evropského parlamentu z prosince roku jasně pokazuje na to, že to musí být ještě projednáno protože my vůbec nevíme, zda vůbec někdy tato eh, možnost bude aplikována. A Lor se o tom již zmínila, budou tam omezení ohledně práva na sjednocení rodin pro budoucí členy rodin, a to v obou skupinách, na evropské úrovni i pro Brity nebo například ty Brity, který, kteří se budou vracet zpátky do Británie, zajištění těchto práv mladá generace. Zatím zde nemáme jasné stanovisko u studentů, pokud jde o jejich kvalifikace, pokud jde o například budoucí práva po Brexitu. Kromě těchto zásadních záležitostí nic není dohodnuto, pokud nedohodneme opravdu všechny detaily. My žádáme, aby občané skutečně měli prioritu bez ohledu na výsledek jednání. Pokud je o občanská práva, to je to, ta situace není stejná jako u jirské problematiky. My se obáváme, aby skutečně se tyto záležitosti nerozplynuly v jednáních o budoucích vztazích. Toto jsou právní a politické aspekty jednání o občanských právech ale ještě sociální, lidské aspekty, širší implikace na evropské občanství a evropský projekt. Evropský projekt je založen na solidaritě, míru, sociálních eh, aspektech, které byly v Jeteburku potvrzeny před eh, Vánocemi v loňském roce. A kancelářka Merklová v Davosu minulý týden hovořila o spolupráci, o tom, že se z historie musíme poučit. Evropa je unii národů. V roce 45 eh, mému tatínkovi bylo 20, se spojenci eh, bojoval v Evropě a eh, můj tchán v 16 letech byl v Drážďanech, nikdy se nesetkali, bylo mu tenkrát 16, oba dva ale bojovali za lepší budoucnost svých dětí a vnoučat. Více než 50 let později můj Tchán se svým synem odjel do Bruselu. V podstatě mm, mm, byl, byl jedním z prvních, kteří byli na stáži v Bruselu a já jsem to udělala eh, o několik let později. Rovněž, čili jak vidíte, tak v podstatě vlastně naše osudy nakonec byly podobné a po Brexitu to může být podobné pro naše děti. Ovšem ne všichni budou mít takové štěstí a to zda budete mít štěstí, to je velice arbitrární záležitost, přestože jsme jednou skupinou lidí, kteří v dobré víře se přesídlili, těšili se z našich občanských práv a najednou jsme v této bezprecedentní situaci a všichni jsme dětmi evropského projektu Solidarita a komunita. Naší skupiny představuje samotný evropský projekt. Je to komunita Evropanů, kterých osudy jsou propojeny díky tomuto evropskému projektu. A nyní musíme s tímto společným projektem bránit a chránit práva evropských občanů. Proto bychom měli posílit základní charakter evropského občanství a ne ho podkopat, protože pokud nás zklamete, tak zklamete naše naděje a všech těch, kteří věří v evropskou budoucnost, vyšlete signál toho, že evropské občanství znamená riziko, že vám může být odňato a že můžete být penalizován za to, že jste se těšili z tohoto práva. EU občanství je naším základním statusem a mělo by nás chránit v těchto bezprecedentních okamžicích. A pokud tomu není, tak nyní kdy tomu tak bude. Děkuji vám. Thank you very much, Jane. The second powerful intervention. And now we uh, ano, takže um, teď se dostáváme k třetí klíčové organizaci. Jsem velice rád, že mohu představit pana Rogera Kasále, který je předsedou organizace New Europeans která rovněž prosazuje volný pohyb, nediskriminaci a zásadu solidarity. Ročré, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážený pane Broku, vážení poslanci, poslankyně. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za pozvání, za tuto obětovnou šanci s vámi hovořit o tomto důležitém tématu. Rád bych předeslal, že my u New European si děláme velké obavy o práva občanů ve Spojeném království a naopak si děláme vůbec velké obavy o práva všech občanů ve Velké Británii. Mnoho Britů je, jsou, mnozí jsou smutní neboť trácí svá evropská občanská práva. Rádi bych se i nadále identifikovali s Evropou a některá z těchto práv si ponechali. Velkými obavami nás naplňuje také svoboda pohybu uvnitř EU, uprchlíci, migranti, kteří možná mají právo pobíhat, ale nemají právo na svobodu pohybu. A také si děláme velké obavy s ohledem na budoucnost Evropské unie, již to tady bylo velice dobře popsáno, co se vlastně stane s, Evro- s britskými občany, které zůstanou v Unii, pokud, já říkám pokud, to není neodvratné, pokud skutečně dojde k odchodu Velké Británie. Jak opakuji, já si nemyslím, že to je nez- nezvratný proces. Já stále pořád vidím tu možnost, že k tomu nedojde, to bych rád dal do zápisu. A co popakli, že k tomu dojde, co se, udělá, co se stane s těmito občany britskými na evropském území? E, jich několik milionů a Evropská unie si nemůže dovolit stroskotat, e, pokud chceme i v budoucnosti hovořit o Evropě občanů, o prostoru evropském bezpečnosti, kde jsou chráněna práva občanů a lidská práva obecně. Eh, naše organizace byla založena v roce 2012 právě z důvodu těchto obav. Obav z toho, co se stane, pokud dojde k vystoupení Velké Británie. Perkali jsme si otázku, co se stane s právy občanů, což je naše dnešní téma. A po pěti letech stále ještě nemáme žádnou definitivní odpověď. začaly se ozývat hlasy, které se ptají, zda tedy ten proces je již u konce. Není tomu tak. Ve Velké Británii potřebují koncenzus, jak v parlamentu, tak mimo parlament, který eh, povede k obšírným unilatárním eh, eh, příslibům ohledně práv všech občanů. Ale my nejsme přece zemí, kde by neplatila lidská práva. Ano, někteří si přejí odejít z Evropské unie, ale já znám také mnohé, respektive nikoho, kdo, chtějí, aby jim, eh, eh, kdo by chtěl, aby mu byly, eh, byla odejmuta práva. Existoval společný dopis v Financial Times s organizací Migration Watch a tam jsme řekli, že třeba, aby práva byla zaručena, pokud Eh, dojde k Brexitu, či pokud by mě... A kde jsou ty záruky? Kde jsou záruky jejich práv? Eh, v dolní sněmovně ve Velké Británii hlasoval mnoho konzervativních poslanců pro odchod Velké Británie. V tom případě ale my požadujeme obšírné záruky pro evropské občany, eh, což požadoval také parlament, jeho důležité výbory a také opozice. Ale nedošlo k tomu. E, situace nejistoty stále přetrvává pro občany, je to akutní problém, potvrdí to i naši experti. Je to v podstatě porušení článku 8 Evropské listiny základních práv. E, má to obrovský dopad na soukromý a rodinný život občanů. Možná je to dokonce i porušení samotného práva na rodinu a týká se to pěti milionů lidí ve Spojeném království. Nikdo to nechce. Bylo by to možné hned zítra zastavit, pokud by britská vláda něco učinila, například přišla s unilaterálním prohlášením, anebo naopak, kdyby Unie přišla s unilaterálním prohlášením, ale k ničemu takovému nedošlo. Eh, Od referenta došlo k založení celé řady skupin, které se věnují této tematice. Tyto organizace efektivně přichází se svými argumenty. My jsme je podporovali, já jsem eh, rád, že bylo dosaženo toho, čeho jsme dosáhli, i díky vaší podpoře, že to je nyní uznáno. Mnoho organizací za tato práva bojuje. Je dobré, že tento hlas začíná být vyslyšen. Providíme také lobistickou práci, u evropských institucí a občanů. Velmi dobře jsme práci našich organizací koordinovali a jde nám přesně o toto téma, aby náš hlas byl vyslyšen. Nyní, když se nám to podařilo, musíme zajistit, že budeme mít silnější dialog s institucemi. Bylo mi vhodné, abychom tady měli parlamentní skupinu pro naši tematiku, takový, takovou skupinu podporovatelů, přátel. Přejeme si, aby abychom měli otevřenou, transparentní výměnu názorů s parlamentem, s dalšími organizacemi, tak abychom zajistili, že hlas lidí bude vyslyšen. To je důležité, aby lidé mohli říct, co si myslí a aby jim někdo naslouchal. A pak jsou zde další překážky. A tím to, to je zejména v první řadě sama britská vláda. Víme, že Theresa May dnes chce vyjednávat. Chce vyjednávat ale ona by měla přestat vyjednávat a měla by konečně přijmout zákony, což nechce. Má eh, do dolní sněmovny eh, má přijít brzy zákon o migraci, tam by eh, parlament mohl učinit mnohé. Například by mohli přijmout nějaké unilaterální záruky tak, aby se skoncovala s tou strašlivou nejistotou. To bychom podpořili. Možná byste si přáli slyšet také nějaké nové informace a tak vám prozradím tajemství britské vládě, je úplně jedno, co se stane s britskými občany mimo Velkou Británii, stejně jim je jedno, co se stane s evropskými občany ve Spojeném království. O co jim jde? Jim jde pouze o hlasy. V manifestu z roku 2017 bylo ještě uvedeno, že na že bude například existovat hlasovací právo pro tyto občany, teď to tam již není. Eh, Evropské instituce by tedy měly být velmi dělé, ale netýká se to pouze parlamentu. Důležité jsou i jiné instituce. Donald Tusk řekl, že to není jeho problém, že on se proto nerozhodl, že britská, eh, Velká Británie se takto rozhodla, že to tedy její problém. Ovšem britští občané jsou ve velice obtížné pozici. I sama vláda potom, jak vyjednávání probíhala, ale pane Tusku, nejde o to, kdo je na vině, ale jde o to, kdo převzal odpovědnost a britští občané tuto situaci nezavinili ale my jsme odpovědní za to, jak se bude odvíjet budoucnost. Evropská unie může něco udělat pro to, aby zajistila práva občanů a měla by to učinit. Ale tady prostě musí nejdříve někdo převzít odpovědnost. A když komise říká, hm, je nám líto, my proto nemáme eh, vyjednávací mandát, nemáme proto právní základ, nemůžeme prostě zaručovat eh, práva na svobodu pohybu pro Brity v Evropské unii, pokud nemáme ani právní základ, ani vyjednávací mandát. V tom případě se ale musí obrátit na radu, tak aby byl mandát odpovídajícím způsobem pozměněn v Evropské unii. Přeci nejde proto, abychom vytvářeli překážky evropskému občanství. vám naopak chceme nalézat řešení problému a překonávání překážek. A tady musíme projevit také jistou kreativitu a jistý schopnost leadershipu, neboť je eh, Evropská unie je přeci tomu největší lidskoprávní organizací na světě a toto je, myslím, velkým testem Evropské unie právě z ohledu lidských práv. Je tady další otázka. Jak tedy můžeme znovu zaručit eh, právo na svobodu prohybu pro Brity? Vy v Evropském parlamentu jste se zavázali, že tuto otázku otevřete. Eh, je to ve vašem usnesení z prosince, my to velice vítáme, ale jak to chcete zajistit? Jak to řeše, oš, chcete ošetřit, aby tito lidé opět získali svá práva? Jak chcete zajistit, aby Britové v Evropě a naopak eh, Evropané ve Velké Británii mohli požívat plně těchto práv. Já jsem se o tom ještě nic nedozvěděl zatím. O tom nic nevím, jak to hodláte učinit. V e, přednášce jsem se o tom nedozvěděl. Možná to bude v podkladech. Pane předsedo, my jsme přišli s návrhem a Financial Times v minulém roce e, o něm hovořili velice pozitivně. A to bylo, myslím, dobré východisko, taková zelená karta pro veškeré Brity v Evropské unii a naopak. A tím byste eh, zajistili celý ten balíček práv eh, unijního občanství. Pokud totiž má někdo právo na pobyt po té, co eh, Spojené království vystoupí, to by mělo také i ten efekt, že evropští občané ve Spojeném království by byly předmětem stejného zacházení ze strany britských občanů, pokud by jejich status byl jasně upraven, tedy jejich status pobytu. K tomu patří samozřejmě i volební právo v obecních volbách, v komunálních místních volbách, nediskriminace a celá řada dalších práv. A toto by pak mohlo být rozšířeno i na příslušníky třetích zemí a další skupiny obyvatel. Prosím vás tedy, vás a vaše kolegy ve výborech, abyste to tam vždy měli na zřeteli. Paní Hübnerová nás poprosila, abychom připravili dokument eh, pro výbor AFKO, tak eh, aby eh, oni tam mohli prodiskutovat náš návrh. To je výborné, že se zasazujete o práva unijní občanská práva po té, co Spojené království vystoupí. Je to vynikající, ale nyní se musíme společně zamyslet nad tím, jak to zajistit, jak být v této věci úspěšní. Děkuji za ten návrh a my předložíme nás a můžeme během příštích eh, měsíců ho beč, jej oba dva nahle pečlivě studovat. Děkuji. No, děkuji, takže poslední eh, mluvčí, předtím, než skončí první panel. Eh, já bych ještě chtěl eh, požádat všechny poslance, kteří budou mít zájem o eh, diskusi, aby se přihlásili, abychom se je mohli zapsat do seznamu řečníků. A teď tedy žádám paní profesorku Elenu Rospavente z právní fakulty v Durhamu, aby také pohovořila o dopadu Brexitu na právo podávat petice. Také vás požádám, abyste se omezila na 10 minut, protože ta prezentace ve své úplnosti bude k dispozici ve spojeném, eh, bude k dispozici na internetu. Já se ještě omlouvám také panu Brokovi za ty komunikační problémy a ještě jednou mu děkuji za veškerou práci, kterou odvádí on osobně v tom výboru. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Já budu velice stručná, protože budete mít k dispozici celou tu mou písemnou zprávu, celou tu mou studii. Když jsem před 6 měsíci připravovala tuto studii, tak jsem identifikovala určitá rizika, která podle mého názoru velice jasně vyplývají pro eh, občany Evropské unie v Británii a pro Brity v Evropské unii a myslím si, že ty, ta rizika nebyla ošetřena v té, v té prozatímní smlouvě a doufám tedy, že to ještě bude dořešeno. Domnívám se, že takový nejzásadnější problém je to, že se příliš spoléhá na ten princip um, legální rezidence. Je důležité, abyste byl takový prostor, v něm se mohou lidé pohybovat, a když se lidé pohybují bez víz, tak vlastně si lidé třeba nemusí vůbec uvědomovat, že mají nějaké povinnosti. Dám vám takový snadný příklad. Jste třeba, pracu, jste třeba pracující a chcete si ponechat ten svůj eh, statut pracujícího a budete, tak se zde budete muset zaregistrovat v eh, nějak na nějakém pracovním úřadu. Ale mnoho občanů, třeba mladých, eh, o tom vůbec ne, neví. Vůbec vlastně o tom Eh, nebude vědět, ehm, i když se třeba někam nastěhují v dobré víře, nebudou šádat nebo zneužívat nějaké dávky. Zkrátka jde o to, že oni vlastně nebudou vědět o těchto mm, povinnostech. Stejně se to také třípká i určité tak, těch povinností spojených s pojištěním. E, například Spojené království e, žádá mm, to speciální zdravotní pojištění, ale třeba v USA je to Jinak myslím si, že ve vaší zprávě hovoříte pouze o starobních důchodcích. Já bych eh, chtěla říci, že vlastně to, o čem tam mluvíte, to se týká pouze malého počtu osob. Dále, ženy. Ženy ty tam vůbec nejsou v té dohodě. Proč není žádné posouzení dopadu založené na genderu, posouzení dopadu této dohody? Je to takový, zase dám jeden příklad. Pokud jsem žena, mm, migrantka a mám dítě, tak se třeba nebudu moci vůbec vrátit do práce, protože jsou zde vysoké náklady na péči o dítě. Mm, nebude mě vlastně chránit ani unijní legislativa, ani tato dohoda. Toto je samozřejmě nechci vyloučit také možnost, kdy je samoživitelem eh, muž, ale většinou je to žena. Ženy se musí starat o děti nebo o své starší příbuzné. A o dětech se tam už vůbec nehovoří v té dohodě. Práva dětí se tam vůbec nejsou. Vůbec na tuto dohodu se nebude vztahovat eh, charta o právech dětí. A přitom to jsou vlastně ti nejzranitelnější členové naší společnosti. Děti vůbec eh, nemohou se o něčem rozhodovat, ani se nemohly rozhodovat. A je to otázka, zda děti budou moci třeba po, mm, mít přístup ke vzdělávání, jako je to zatím, protože zatím se tam o tom vůbec nehovoří. Manželé a manželky budou chráněny pouze tehdy, pokud k tomu určitému datu byli právně, právně nebo mm, legálně rezident, rezidenty v té zemi ale to je vlastně už určitý odklon od legislativy, vůbec se to zatím ani tam neuznává. Já bych chtěla apelovat na Evropský parlament, aby žádali, že jakýkoliv odklon od eh, aký komunitér byl jasně zvýrazněn a vysvětlen, protože evropská legislativa je velice složitá a mnoho um, těch lidí si vůbec vlastně ne, pak neuvědomí, že, že je zde určitý odklon od evropské legislativy. Pak se také chci zeptat, jak to bude s lidmi, kteří se třeba budou chtít vrátit do Spojeného království. Tam mohou být velice přísná pravidla a ta se opět tady vůbec nezmiňují. A teď už mi dovolte pouze pár minut a už končím. Také mě velice silně znepokojuje, jaké mohou mít tato dohoda další dopady. Zde se vlastně vycházíme ze směrnice 2439 Není zde žádné posouzení proporčnosti ani posouzení dodržování základních práv. Ještě uvedu jeden příklad ze Spojeného království, protože to je systém, který nejlépe znám. Od roku 2017 existuje v Spojeném království ehm, něco nového, je to vlastně ehm, přečin zneužívání evropských práv, unijních práv. Pokud tedy zneužíváte těch unijních práv a v té směrnice jsou takové dost problematické mm, příklady. Například pouze pokud vlastně jezdíte mezi, Evropskou, mezi eh, zemí Evropskou unii a Spojeném království sem a tam, tak je tam třeba možnost sankce, že, budete, že nesmíte vstoupit 12 eh, měsíců do Spojeného království. Já si myslím, že nenajdete žádného právníka, který by řekl, že to je kompatibilní s unijní legislativou. Jde o to, že už to, jak Spojené království aplikovalo určitou legislativu před Brexitem, bylo problematické. A dnes se tedy říká, že pokud zneužíváte svá práva, tak pozbýváte práv zůstat v té zemi i během odvolací procedury. Takže vidíte, když se to všechno dá dohromady, tak se vidíte ta nebezpečí. Spojené království se možná třeba rozhodne, že si to vyloží jaksi velice volně po svém, toto ustanovení. No a lidé budou tady v této situaci. Také mám velké obavy ohledně asilu. Není to tak, že bych všechno chtěla kriti- kritizovat. Já vím, že se jedná o velice spletité právní problémy. Je těžké to všechno vyřešit, ale měla by tam být určitá snaha podívat se na ten stávající imigrační režim ve všech členských státech a také ve Spojeném království a rozhodnout se, jak to bude s uplatňováním. Eh, zda tedy zda tedy ta legislativa je v souladu s tou unijní legislativou. A nejedná se pouze o Spojené království, protože víme, že třeba eh, snad v polovině členských států ne, nemají plná práva třeba pracovníci, kteří pracují na poloviční úvazek. Já si myslím, že je to takový výchozí bod, ale bojím se, aby to nebyl už vlastně takový konečný bod. Neustále mluvíte o pracujících, o lidech, kteří pracují na plný úvazek, ale nejedná se o mm, vlastně většinu těch lidí. Jsou zde různé problémy ohledně různých smluv, takže je důležité, abychom chránili úplně všechny, než ti, kteří eh, jsou takový první na řadě, nebo ti, kteří nás napadají na prvním místě. Děkuji paní profesorko. Vaše úplná prezentace bude i se snímky k dispozici na internetu na našich webových stránkách. Děkuji. A díky vaší stručnosti můžeme teď položit několik prvních dotazů a vyslechnout si odpovědi. Řekli jsme, že otázky a odpovědi budou také na konci obou panelů, ale někteří možná budou musí, muset odejít dříve. Někteří zase přijdou třeba až na ten další panel. Čili chci se zeptat, eh, zda mají poslanci dotazy a zda naši hosté mohou odpovědět. Takže nejprve, pokud půjdu podle toho svého seznamu, Teresa Special. Prosím, omezte se maximálně na jednu, dvě minuty a poté dostane slovo Roberto. A pak Judy Darling. Takže nejprve Teresa, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Když jsem měla jistou představu o těch vyjednáváních a dohoděle, to, co jsem se dnes zde doslechla a co jsem se také dozvěděla v konkrétních eh, hovorech, jednáních eh, musím říci, že to vytváří velice pochmurnou perspektivu. Ale také eh, zjišťuji, či jsem se doslechla, že tady panují nepokojení, strach, nejistota, smutek a já si myslím, že my, jakožto zástupci evropských občanů, bychom měli pracovat pro ně, tak abychom jim zajistili jistotu, důvěru, klid, bezpečí a dokonce možná i štěstí. A pokud nemohu hovořit o štěstí, tak alespoň možnost žít v klidu a míru. Říká se, že 3 miliony evropských občanů žijí ve Spojeném království. Ovšem, já bych také ráda hovořila o Britech kteří se například usadili v mé zemi. Říká se, že jich je mezi 200, asi tak 260 tisíc, ale ve, ve skutečnosti jich může být možná až 800 tisíc. Já žiji ve Španělsku, v Andaluzii a například pouze v provincii Malaga se říká, že to jsou zkusy desetitisícky až sto tisíc lidí, kteří se takto usadilo, lidi z Velké Británie. Eh, říká se, že během celé řady řet většina jejich práv bude zajištěna, ale najednou se dozvídám, že ty věci nejsou až tak jasné a jednoduché. Tady je důležité zajistit právo na zdraví, na bezpečnost, ale také ještě jedno zásadní věc, a to je právo hlasovat. Hlasovat v místních volbách. A proto bych ráda věděla, eh, jaké, jaké nápady máte pro to, aby se mohli zajištět těmto lidem eh, hlasovací právo. Děkujeme za tuto zásadní otázku. Vezmeme ještě z pléna tak tři, čtyři otázky a poté <clears throat> budeme odpovědět společně. Roberto, velice stručně. Děkuji, děkuji. Já jsem chtěl reagovat i na některé body, které zde již zazněly. Jsem si vědom toho, že je zde určitá obava, že jsou zde určité strachy a tak dále, které to vyvolává. To samozřejmě vždycky, když hovoříme o věcech, které mají dopad na každodenní život našich občanů, to jsou zásadní věci velice správně zde zaznělo to, že jsou to problémy, jejíž řešení je nesmírně obtížné, protože Velká Británie opouští EU, což eh, dělá celé této problematiky nesmírně problematický obrázek, jak zajistit práva v různých právních a ústavních systémech velice rychle k některým bodům a podívat se na to, zda podle mě jsou alespoň technicky, teoreticky pokryty, implementovány, nebo naopak zda některé z nich jsou zatím ještě otevřenými body, nepokrytými a měly by být deportace. Udělali jste chybu, budete deportován. Teoreticky. To by mělo být pokryto v těchto dokumentech proto chci vidět, jak článek 17c bude napsán, jak bude znít. Protože pokud uděláte nějakou chybu, tak máte právo na nápravu, aby nedošlo k deportaci. Tak to zde stojí. zda ta skutečná situace a prostředí umožní toto usnesení uplatňovat. To už je naše práce, aby to nebyla prohraná bitva. Je to bitva pro kterou máme jasný základ a musíme ji bojovat. Ale musíme tam ověřit jiné záležitosti. Vy jste se zmínili o tom, že ta občanská práva nebudou aplikována až do uplatnění konečného řešení konečného výsledku. Ovšem v 18. odstavci je napsáno, že když se čeká na nějaké konečné rozhodnutí, například u soudu, například odvolání a podobně. To je velice důležité. Jas, toto je zásadní. To znamená, že práva občana budou uplatněna, nemůžete být deportován až do samotného ukončení tohoto procesu, to jsme řekli jasně. A to musí být ale vynuceno, implementováno. Udělám-li nějakou chybu, musí mít právo nápravy a oni řeknou, ne, neakceptujeme to, tak vy mu, máte právo říci, já to napadám, nesouhlasím s tím a máte právo zůstat na území dané země až do ukončení celého postupu. A poté máte dva roky na podání žádosti. To znamená, že vás nemohou deportovat až do konce tohoto až po ukončení vlastně tohoto období, až kdyby došlo k nějakému opravdu konečnému rozhodnutí a pokud nepadlo konečné rozhodnutí, tak vás nesmí deportovat. Máme zde tento text, doufám, že to bude dostatečná záruka, ale je to pouze několik řádků. Souhlasím s vámi, uvidíme, jak to bude vymáháno. Dále ta kontrola e, nějakého ověření, e, pokud jde o e, trestné činy a tak dále, to ještě není dostatečně popsáno, ale píše se zde, že ta podmínka článku 17 a 18 platí. I pokud eh, by k tomu došlo, že by tam byl tento problém, tak vás nemohou deportovat. Máte právo zůstat na území a žádat, aby došlo k dokončení všech procedur. To je určitá pojistka, ale souhlasím s vámi, že zde jsme nebyli stoprocentně spokojeni. Potom ta žádost. Bohužel ve směrnici je napsáno, že tam musí být ta žádost, to slovo žádost ve směrnici nové je. My jsme bojovali. My jsme chce, chtěli, aby to bylo deklaratorní, aby tam byly povinnosti a tak dále. Komise to akceptovala, protože řekla, že to bude na základě unijního práva, ta žádost za je schválení, ale ta deklaratorní povaha, to je zásadní. To znamená, že celé to ustanovení, o kterém jsem se stručně zmínil, nebudu elaborovat, ale de facto by mělo dojít k tomu, že ten systém bude deklaratorní. Proto při implementaci musíme postupovat velice obezřetně, včetně toho, že chceme, aby to byla jedna žádost, aby členové rodiny byly součástí jedné žádosti, to znamená jeden papír. Ano, bude tam několik jmén, ale bude to jedna žádost, abyste nezískali různé odpovědi pro členy jedné rodiny. To je pro nás červená linie a tam budeme trvat na implementaci. A dále, ano, nejde o nějakou volbu, ale o práva, s čím souhlasíme. Například budoucí členové vaší rodiny. A to je věc, kterou ještě musíme vybojovat. Jediný argument, který proti tomu uplatňuje, je, že jde o budoucí volbu. Ne, já, my tvrdíme, když je to právo, tak je to i právo toho, že budu v budoucnu mít nějakého jiného partnera. To je součást mého práva a ne toho, že udělám nějakou životní volbu, že si prostě něco zvolím do budoucna. Ne, práva, práva a ne, že tam bude platit nějaká formulace nějaké životní volby. To je, to, ne, to je nedostatek v celé konstrukci této problematiky. Toto je věc, která nebyla vyřešená. My budeme bojovat za to, aby budoucí členové rodiny byli pokryti, protože my chráníme práva a ne nějakou životní volbu, která prostě se najednou změní nebo skončí, tak jak, já nevím, máte prošlý jogurt Děkujeme. Jestli dovolíte, tak další poznámka k členům petičního výboru. Jistě víte, že mnoho peticí, nebo že vůbec došlo k zvojnásobení počtu těchto peticí ze strany Velké Británie v posledním roce, že je to v podstatě takový nástroj pro naše občany poukázat na strach, na určité obavy, dopadu na jejich život. Nesmíme zapomínat, že jde o životy lidí, kteří se přesídli v dobré víře, využili práva, která jim skýtá Evropská unie a jenom mají pocit, že jsou penalizováni a trestáni za to, že jsou součástí evropského projektu. Takže to, co řekla Jane Goldingová, to bych ráda zdůraznila. To by mělo být hlavním tématem naší práce v Evropském parlamentu vaše hnutí 3 miliony a British in Europe, tato solidarita, toto společné prohlášení, vidíme, že obě dvě strany mince jsou tím postiženy stejně. To je zásadní. Vaše práce je zásadní v tomto ohledu. A ještě jedna oblast, která hmm, jsem ráda, že na to poukázala španělská kolegyně, to jsou politická práva, to v té první etapě dohody vůbec není. Nejenom právo volit, ale například naši občané v Velké Británii, Britové v EU mají možnost být kandidáty v politických e, e, různých e, záležitostech volba a tak dále. Britský občan například v Velké Británii čekají nás Claude komunální volby v letošním roce, čili pokud například budete eh, kandidátem, například eh, kdyby tam byl občan jiné země, může potom dokončit to politické období, jaká práva, povinnosti jsou s tím propojena. Nějaká identifikace toho, kde jsou tito lidé, je velice důležité zezbírat veškeré zkušenosti přímo z praxe. A dále ta genderová dimenze. Zásadní. Eleno, je zde něco, co bychom mohli udělat, abychom to nějakým způsobem ověřili, zda z genderového diska je to v pořádku. Kde my například máme mnoho matek, které najednou zjistili, že nemají právo na usazení v dané zemi, přemístili celou rodinu do jiné země a najednou zjišťují, že jsou správně právního v nesmírně svízelné situaci. Evropská unie přece není založena jenom na lidských právech a solidaritě, ale rovněž na genderové rovnosti. Je to součást eh, římské smlouvy, princip genderové rovnosti. Je tam něco, co bychom mohli využít v tomto ohledu? A Jane, ještě k vašim argumentům a to je ta otázka studentů. Zásadní otázka. Ta situace není zatím ještě jasná. Například data z britské zdravotnické organizace poukazuje na to, že nedostatek eh, studentů v této oblasti ve Velké Británii pouze posílí krize národního systému britského zdravotnictví. Čili nejde pouze o eh, nějaké top profesionály, ale všechny tyto záležitosti, kterým bychom měli věnovat větší pozornost, protože tomu jsme se stručně zmí, o tom jsme se stručně zmínili. Ještě jednou děkuji za to, že jste mezi námi a náš petiční výbor se bude snažit a, o to, aby váš hlas přímo zazněl v tomto procesu, aby tato lidská tvář Brexitu nezmizela z našeho institucionálního boje. A Úplně na závěr bych chtěla říci, že se stydím za to, co britská vláda Tereza Mayová dneska řekli. Lidé již nyní se nachází v šílené situaci, jsou opravdu velice zranitelní a když opravdu tito lidé, kteří neměli žádný hlas, není to jejich vina a ještě zhoršujete jejich situaci, tak to je hanebné a já skutečně bych se ráda distancovala od aktivity mé vlády v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A to, co řekla Judith, to se nedá srovnat s tím, co řeknu nyní já. Martina Jane, pokud jste budete, ještě na tu druhou eh, část, pokud byste mohli položit ty otázky a už u toho druhého panelu určitě to bude skvělé. Ne, není, ne, ne, ne, nedostatečně jsem vás nyní ještě pochválil, víte, snažím se. Ano, to parlament, to znamená neustále vyjednávání a bolest. Děkuji, děkuji Jane, Jean i Martině. Určitě ty vaše otázky budou skvělé, položíte je později, my tam budeme mít další odborníky. A nyní krátká reakce našich panelistů, kdy pokud chcete reagovat na tyto body Tereza a ostatní se zmínili, Roberto reagoval i na některé z věcí, o kterých jste se zmínili, takže nemusíte samozřejmě, ale pokud byste rádi k tomu aspoň na chviličku odpovědět. Uh, ano, pokusím se o stručnost a e, rychle zareaguji na to, co zde bylo řečeno. Odstavec 17bc, e, to je možná ještě otevřené s tím korekturám, ale když nemáme přístup k údajům ministerstva, jak to máme opravit? Dále odstavec 17, e, k tomu jste se zde vyjadřovali. Ano, máme dva roky na to, abychom aby se mm, podala ta žádost a pak eh, také, aby se to napadlo, to rozhodnutí. Ale tady došlo k celé řadě skandálů, lidé se zavraždili, bylo s nimi špatně zacházeno a pak to deklaratorní povaha versus, že si někdo bude muset eh, požádat o něco. Ale deklaratorní povaha byla přislíbena, takže tak to nyní se, bude, se musí postupovat. Podívejme se na Francii. Tam vůbec neexistuje žádný formulář pro trvalý pobyt. Jak tedy máme dostat ten nový status bez žádosti? Žádost vždy znamená, že existují určité podmínky. A nyní ke studentům. To je ta otázka genderových aspektů, to je také důležité. Tady se otevírají dvě velké otázky pro studenty v současné době. Pro evropské občany to se nyní říká zcela jasně. Platí toto. Pokud zahájí studium před Brexitem, mají nárok na celou dobu studia a na odpovídající snížené poplatky. Pokud ovšem někdo zahájí studiu poté, musí platit poplatky v plné výši a pak my po Brexitu budeme platit za příslušníky třetích zemí a budou pro nás eh, platit poplatky, které jsou velice vysoké. Takže já například budu moci si udělat, do, můžu, i nyní si můžu udělat doktorát ve Francii, ale to stojí horentní částky. Děkuji, možná zcela stručně. Eh, politická práva, bylo to zde zmiňováno britští občané v Unii mimo eh, Spojeného království pokryti nejsou, jsou mimo tuto dohodu. Toto bude vyjednáváno bilaterálně, nebo ti to platí za otázku národního práva. Jude a další také hovořili o genderových aspektech. Ano, v nás to vyvolává velké obavy. Například lidé, kteří se ucházeli, uchází ve Španělsku nějaký politický úřad, jak pak eh, můžu zůstat v jiné zemi, například členou mm, eh, Rady místního zastupitelstva, i tedy během toho přechodného období. A Ráda bych připomněla, že si mm, samozřejmě přejeme, aby veškerá tato témata byla velice pečlivě opravena a implementována. A pokud se někdo odkloní od závěrečné dohody, tak musí být pravidla jasná. Musí to platit za porušení této dohody a pak zde musí pro tyto případy existovat postup řešení sporů a sankce, abychom zajistili, že to vce vše bude implementováno a vymáháno. Jsem ráda, že máme právo na ochranu, že, nejde, že se nepost to je podle zásady životní volby. S tím souvisí další pokračování práva na svobodu pochybu, pohybu. Nejde tedy pouze o současná práva, ale i o, budoucí práva. Genderová rovnoprávnost tím plně souhlasím. A poslední bod: studenti. Britští studenti nebo děti Britů, kteří žijí v Evropské unii, tam jde také často o placení poplatků a uznávání jejich kvalifikací, zejména když začali studovat před Brexitem a dokončí své studium až po Brexitu. A ještě další otázka. Pokud eh, někdo opustí zemi pobytu svého současného, ztrácí eh, potom ta práva té země, kterou opouští, či ne? Jean, nemusíte reagovat, pokud si nepřejete. Ano, ty otázka toho vyhoštění. Tam se, pokud někdo um, udělá, um, se něčeho dopustí, spáchá nějaký čin, nebo je nějakému zneužití, pak nemá právo na to, aby zůstal v zemi až do konce celého procesu, do konce tohoto postupu, což je tedy obrovská mezera, jak se vyhnout zaručeným právům v právě v unijním právu tato koncepce neexistuje. Pokud to ovšem bude takto zavedeno, je to velice nebezpečné. A u politických práv bych ráda poznamenala, že se vždy jedná o bilaterální otázky. EMK říká, že nesmí docházet k diskriminaci vůči příslušníkům třetích zemí, poté co Britové vystoupí. Pak je se ještě otázka, jak se bude zacházet s lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Studenti, tady ještě jednou podtrhuji, že pro univerzity je to důležitý problém i z hlediska finančního. A univerzity jsou velice důležitou oblastí britské ekonomiky. A Eh, nesmíme zapomínat ani na osoby s dvojí státní příslušností. Evropský soudní dvůr jasně konstatoval, že pod unijní práva spadají i ti, kteří mají dvojí občanství. Mnozí z nich si přejí například dostat nové státní občanství právě proto, aby byli chráněni. Takže je třeba, aby oni spadli do této dohody. To je třeba zcela jasně podotknout. Děkuji. Já bych jenom chtěla říct, že stále bychom ještě měli nechat eh, otevřené dveře. Třeba si to Velká Británie ještě rozmyslí. To by bylo úplně nejlepší pro ochranu těch práv a všechna ta práva, ta, ty, ty podrobné analýzy, to bychom mohli využít eh, třeba pro další práci našeho parlamentu, naší dolní sněmovny. Takže třetí bod. Ministerstvo vnitra teď provádí konzultace. Já si myslím, že tato mm, možnosti jsou jiné. Já si myslím, že vy tam vlastně, Roberto, se snažíte protlačit nějaké další body. Spíše bychom se měli podívat na ty nedostatky. Myslím si, že ministerstvo vnitra chce komplexní systém, komplexní režim, chce, aby to fungovalo a chce, aby ta práce byla učiněna nyní, aby, eh, abychom mohli také hovořit se všemi odborníky a se všemi zúčastněnými stranami teď je velice dobrá příležitost, aby minister, ministerstvo vnitra tu práci dokončilo. A e, také si myslím, že co se týče těch práv, tak pokud se mají někam pohybovat, tak spíše nahoru než dolů. Ten výchozí bod by neměl být takový, že někdo přijde o určitá práva, ať už politická nebo soukromá. E, měli bychom spíše tu situaci zlepšovat pro lidi. Takže Neměli bychom začít tak, že určitě přijdete o určitá práva, takže o jaká chcete přijít, o jaká nechcete přijít. Spíše bychom měli celkově posilovat ten eh, koncept eh, evropského občanství. Evropský parlament v tom jistě bude hrát vůči úlohu. Děkuji, chtěl bych všem poděkovat. Eh, Doufám, že jste, budete i na to, druhou, na to druhé kolo. Také děkuji všem poslancům za to, že jsou zde. Čtvrteční odpoledne bývá problematičtější. Vždycky, když nám naplánují nějakou akci na čtvrtek odpoledne, eh, je to složitější, protože poslanci eh, odjíždějí do svých eh, zemí. A takže děkuji tedy mm, že jste všichni přítomni. A teď také jsem velice rád, že jste mohu přivítat i mluvčí druhého panelu. Nejprve samozřejmě doufám, že všichni jste se trváte, jak dlouho budete moci. Takže nejprve jste vítám pana Čana Dorfela, který je advokátem pro oblast migračních otázek. Vystoupíte jako první Mm. Já jsem rád, že zde máme odborníky, na rozdíl od některých. Takže já vás teď poprosím, zda by vám stačilo možná ještě méně než 10 minut, ale vidím, jak se na mě tváříte, já vás eh, také, pan profesor Portes, eh, to všechny vás tedy poprosím, abyste se omezili ve svých prezentacích, aby byl čas i na otázky a odpovědi. Chci vás ubezpečit, že všechny prezentace budou na internetovém portálu, eh, takže ty informace tam budou pro všechny, které to zajímá. Takže nejprve Jan, prosím, začněte toto druhé kolo. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat těmto třem výborům, Libe, Avko a Pety, za to, že uspořádali toto slyšení a jsem velice rád, že jsem zde opět po tom květnovém slyšení loňského roku. Chtěl bych také poděkovat nejprve Evropskému parlamentu, a to velice silně. E, myslím si, že můžete být velice pišní za to, co se vám podařilo dosáhnout. Děkuji také panu Galtieremu. Třetí snímek. No, já si myslím, že se asi nemůžeme ponořit Eh, pardon, tedy ani, ani jsme si možná v květnu neuvědomili, co všechno eh, se nám podaří. Mm, týká se to také třeba toho, té budouc, těch budoucích příslušných eh, rodinných příslušníků. Tam jsou ti um, příbuzní v té sestupující linii, děti. Už o tom hovořili předřečníci. Jsou zde velice přísná pravidla zatím ve Spojeném království, která zabraňují eh, slučování s eh, roz, vlastně mm, s dospělými. Tam se ale jedná vlastně o uh, lidi, kteří potřebují péči, která je jinak velice drahá ve Spojeném království. Co se týče pro, pro procesu. Mělo by to být tak, že stát by měl pomáhat uchazečům, ale když vidíme, co dnes eh, říká ministerstvo vnitra, eh, že je to vlastně mm, obtížné, že když tě co chtějí odmítnout, tak pak tedy to musí ještě odůvodnit. Další věc. Už jsem o tom říkal teď, nebo už to zaznělo, možná to teď ještě vysvětlím. Je zde určitá věc, uh, Surrender Sank Nationals, která hovořila o tom, že um, to vlastně tam nespadá do té stávající situace. To znamená, uh, Občané Spojeného království, kteří pracovali ve Evropské unii a vracejí se, by měli být považováni za evropské občany. Protože vlastně zatím oni nemají žádná práva pro své budoucí um, rodinné příslušníky. A to má dopad nejenom na členy jejich rodiny, kteří jsou teď ve Spojeném království, kteří poté po Brexitu nebudou mít žádný statut, protože nebudou pokryti tou společnou dohodou, ale bude to mít dopad i na ty jejich budoucí členy rodiny mimo Spojené království a bude to mít dopad i na Brity, kteří třeba, prali v jin, kteří třeba pracovali v jiné evropské zemi a vrací se do Spojeného království. Já už jsem slyšela o takových případech, není to pouze teorie, například nějaký Brit nebo Britka eh, odjede pracovat na Maltu, tam eh, za ní přijede její ruská matka, ale pak už vlastně se tam nemůže, nemůže sníjet do Spojeného království, musí nejprve to řešit nějak u soudu. Takže podle tohoto um, uspořádání by pak vlastně nemohlo dojít k tomuto sloučení rodiny a je to vlastně diskriminace na základě národnosti, je to vlastně diskriminace eh, euroobčanů. Další věc, která zde zazněla, hovořila o tom paní Spinelli, tam šlo o to, že práva jsou nescizitelná a pokud E, některé e, právo vlastně seberete, tak pak jsou ovlivněna i další práva. Zde se hovoří o tzv. derivativních právech a ta jdou úplně k jádru e, dohod nebo práv k volnému pohybu, ale týkají se i dalších práv. To znamená, že se to odvozuje od článku 20. Vychází se z toho, že se jedná Eh, pouze o Brity, ale to nemusí být pravda. A za druhé, vlastně někteří ti Britové musí být zde považováni za Evropany. Takže derivativní práva se týkají pečovatelů, příbuzných nebo různých právních poručníků, eh, na které se nevztahuje směrnice 2438. Tam je to, se to posuzuje případ od případu jedná se o to, kdy nějaký eh, příslušník Evropské unie potřebuje přítomnost a péči té osoby, ale pak oni musí zase odejet. Takže třeba Britové, jejichž rodiče jsou třeba z Kolumbie, ale může to být třeba i německé dítě, které se narodilo ve Spojeném království, které by pak muselo odejet, protože toto dítě vlastně nemá žádné ne, vlastně nepožívá své právo a od, závisí na svém rodiči. Takže třeba německé dítě s pakistánskou matkou. Takže třeba byla zde věc Ahmed Amos, byla to jedna pakistánská žena, která se vdala za Němce pak se rozvedli, ale vlastně ještě předtím se přestěhovali do Spojeného království a měli dvě děti a ty teď žijou e, v zemi, ale tu pakistánskou ženu teď chce Spojené království jak se vypudit <laughs> ze země. A soudy Spojeného království říkají, no, vy záleží, vlastně vy, vy musíte vycházet z článku 20 jinak byste musela odjet a i vaše děti byste museli odjet. Takže taková situace se vlastně vůbec v té, v té smlouvě neřeší. Týká se to i dětí, pečovatelů. Takže vlastně nakonec může dojít k situaci, že pokud jak si vezmete jednu, jedno to kartičku, tak celý ten domeček z těch karet spadne. nesmí se eh, ta judikatura Evropského soudního dvora vykládat nějakým jiným způsobem. Eh, máme zde, může zde být nějaký příbuzný, třeba nějaká tetička nebo manžel nebo manželka, je to všechno posuzovat případ od případu. Další, další skupina, která tam není začleněna, jsou to Osoby, jejichž právo na rezidenci se odvozuje z článku 7, to je teda charta základních práv, vláda nechce chartu uznávat, Dále eh, další rodinní členové, kteří eh, mají trvalý pobyt nebo kteří mají pobyt mimo hostitelský stát. Eh, a dále děti, které už absolvovaly vzdělávání. Já bych chtěla říct si, že to také vyplývá z takové dost eh, nedůvěřové pozice Spojeného království. Oni říkají, že děti, které mají tyto derivativní práva, by měla být považován za individuální nositele práv, ale nakonec se to vlastně všechno e, snížilo na to, že, ta dět, že ty děti mají ta práva pouze do, do té doby, než dokončí uh, své vzdělávání. Pak je tam tedy, mm, já si myslím, že to by mohla být taková docela depresivní situace, mohlo by to být ještě zlepšeno. E, tam by se to tedy mohlo řešit tak jak je to napsané eh, na tom slajdu. No a nakonec, jak to bude s těmi osobami, které nakonec tedy budou mimo, které budou vyloučeny z té legislativy. Podle toho, co říkala Teresa May, tak se z nich stanou nelegálové. Takže musí legalizovat svůj status. A ona tím myslela přesně to, co říkala. To znamená, oni se musí přihlásit, zaplatit velký poplatek, musí podat žádost na ministerstvu vnitra. Podle pravidel o imigračních věcech, pak je tam nějaký, buď, buď tam je to tedy na základě rodinného nebo soukromého života. Celkově je to taková velice nepřátelská, nepřátelské prostředí. Mm. Teď ty poplatky. Eh, eh, tam vlastně eh, dva, mm, po dvou letech tam dáváte žádost, potom ještě po dvou letech znovu dáváte žádost. A takže abyste získali ten statut usedlíka, tak celkově musíte zaplatit 6269 liber a plus samozřejmě ještě nějaké poplatky třeba za právního poradce. No a nebo je tady ještě možnost, že tedy opustíte Spojené království. Ty jsou tedy možnosti. Eh, tady je ta povinnost minimálně 10 let eh, soustavného eh, legálního pobývání na území Spojeného království. A co to tedy je to lawful, to, to lega, ta legální? Mm, co třeba, když Spojené království řekne, že jste třeba, že třeba nemáte žádné pojištění, nebo ta směrnice článek 34 směrnice 2438 říká, že členské státy by měly informovat občany o všech právech a povinnostech, které se týkají této směrnice, zejména třeba různými osvětovými kampaněmi, které budou provádět národní a místní média. Ale k tomu vůbec nedošlo ve Spojeném království. Takže opravdu lidé neví, že se mají registrovat. Takže to pak může být určitý chaos. Protože jedna věc je třeba, eh, kdyby třeba ti lidé dostali nějaký dopis, že mají nějakou povinnost, ale tak tomu nebylo. Takže vidíte, že vlastně musíte eh, žít v té zemi buď 20 let naprosto bezúhoně, anebo jsou tam velice velké překážky ve vaší zemi původu. Takže pokud se na ty lidi nevztahuje ta dohoda, tak mají před sebou velice pochmurné vyhlídky, bude to pro ně velice nákladné a vůbec nakonec nemají jistotu, že to pro ně dopadne dobře, že nakonec vyhrajou. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za ty obrovské pokroky v tom jednání, kterých dosáhli, ale věřím, že se vám podaří dosáhnout ještě lepších úspěchů a my vám budeme jakýmkoliv způsobem v tom rádi asistovat a ještě jednou vám děkuji za pozvání. Thank you. Thank you very much. Děkujeme, říká pan předsedající. Děkujeme ještě je tam jedna záležitost, o které jste se zmínil, to znamená ta výjimka k DDPR, pokud jde o imigrační zákon. Guardian nedávno informoval přesně o této problematice. Vyšel tam nedávno článek, já jsem se právě o tom chtěl zmínit, že je zde obrovské riziko. To znamená, že tento imigrační zákon nyní bude mít tolik omezení, proto jsem se o tom chtěl zmínit dneska. Dneska to bylo zveřejněno, rád bych řekl, že se tomu věnujeme. Už v roce 83 jsme začali tento boj v dolní sněmovně ve Velké Británii, takže jsem vám chtěla říci, že se tomu věnujeme, ale děkuji, že jste se o tom zmínil. Děkujeme za tuto analýzu, říká pan předsedající Esther Lind, která zastupuje konfederaci tu, která je zodpovědná za Brexit. Vítáme vás, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a ráda bych poděkovala vašemu výboru opět za tuto příležitost, aby se i pracující a odborové svazy Evropské unie mohly vyjádřit k tomuto problému a k vašemu hodnocení analýze stávajícího stavu vyjednávání. Pracující v Evropě jsou čím dál tím frustrovanější. Proč? Protože zatím ještě nemáme k dispozici jasné odpovědi. Na jedné straně jsou zde určité dobré zásady, pokud jde o práci, o život, o pokračování eh, vašeho fungování. Ovšak, avšak mnoho lidí říká, ale to není definitivní a právnice říká, no vůbec nevíme, jestli je to jisté. A důvod já jsem nedávno hovořila s jedním pracujícím z Velké Británie, který žije v Bratislavě, ale pracuje v Rakousku, takový ten přihraniční pracovník. A On se mě ptal, může moje rodina žít tady se mnou, co sociální zabezpečení, budu moc takto pořád pendlovat. A všichni v podstatě vlastně pokrčili rameny a nic není dojednáno, pokud není ujednáno vše, čili je to opravdu nesmírně obtížné pro naše pracovníky, mají zůstat na daném postu, mohu například někde studovat, bude mi uznáno tyto náklady, toto úsilí a tak dále, mám pokračovat, mám požádat o povýšení, mám to přímo, nepřímo a no tak dále, že to opravdu pokračuje celé měsíce. A první, co musíme udělat, je, že musíme být realističtější a že musíme našim lidem poskytnout ten pocit bezpečí, který potřebují pro celoživotní rozhodnutí. Druhá věc, kterou bychom vám rádi sdělili, je zde v této diskuzi taková povrchnost, která podle mě nenapomáhá celému procesu. Na jedné straně máme dohodu, údajně o rovných podmínkách, No, najednou, když to máte zajistit legislativou na pracovišti, tak už je tam trochu problém. Je tam různé odhodlání na straně jednotlivých členských států, pracovníků, aby pohnali prac- zaměstnavatele k odpovědnosti a tak dále jsou to detaily, jsou to nesmírně důležité detaily. Například předřečníci hovořili o tom, aby vůbec jsme na to poukázali v rámci práv našich pracujících. Ta situace je opravdu prekérní, aby vůbec byli schopni identifikovat všechny tyto jednotlivosti a detaily, které by, na které by mohli poukázat. To znamená, že nejenom teda ta povrchnost těchto jednání, a další věc, u které mám veliké obavy, je určité nepochopení pracovně právních předpisů, které jsou zde aplikovány. Velice stručně. Já vím, že jste prosil o stručnost, pane předsedo. Například, já nevím, nějaká benzínka, na které pracuje nějaký člověk, mm, jde tam samozřejmě o pracovně, pracovní záležitosti, jsou to například záležitosti, které se týkají chemikálií, které se tam prodávají, musí tam být i legislativa, která se aplikuje na potraviny, protože tam prodávají sendviče, dále je to požární bezpečnost, samozřejmě nesmíme za, eh, dopustit požár, dále je to sociální zabezpečení spojené s jejich zaměstnáním, dále jsou to noční služby, práva studentů, uznání kvalifikaci, možná tam bude i nějaký hudebník, který například ve volném čase například tam nějakým způsobem funguje a tak dále, čili to všechno je pokryto evropskou legislativou. Spadá to do evropské legislativy, paní Spinelli eh, to řekla správně. Nemůžeme to nějak rozdělit a říct si, vezmeme si kousek toho, toho, toho a bude to v podstatě OK. Ne, Není to pravda. A když se to nepovede a nebude to aplikováno správně, tak tím budou trpět nezranitelnější. Čili ano, evropská legislativa se aplikuje na to pracoviště, na občanská práva. O tom už předřečníci velice pěkně hovořili a dále je to pracovně právně legislativa. Tak možná bych si to měla všechno přečíst a konečně bych věděla, jak daleko jsme vzdáleni od řádného řešení. Ale v deseti minutách to nemůžeme udělat. Minutách to nemůžeme udělat. Dokonce bych ani nepřečetla veškeré ne, ty legislativní předpisy, kterých se to týká. Čili je zde taková obrovská nepřipravenost na všechny tyto detaily, které by zajistily vysokou úroveň těchto principů. My chceme zajistit vysokou úroveň zachování těchto principů, ale musíme samozřejmě zajistit všechny ty detaily. A řádná legislativa fungovala. Další krok, jak to vymáhat. Lidé Pracovníci mají právo na stížnosti, mají právo si stěžovat proti zaměstnavateli. Nemůžeme realisticky předpokládat, že díl v oblasti volného obchodu s nějakými hezkými zásadami nebudeme si konkurovat ohledně pracovně právních podmínek, budeme respektovat lidská práva. To všechno bude mít dopad na pracoviště. Já pracuji pro odbory a vím, že často skutečně jsme až prostřednictvím soudu zajistili rovné mzdy. Jedno ze základních práv. Čili to znamená, že pracovníci musí vědět přesně na základě kterých postupů si mohou stěžovat, jakým způsobem postupovat proti eh, orgánům, proti zaměstnavateli a tak dále. A zároveň si musíme být vědomí toho, že je zde mnoho problémů pro naše pracující. Naše podpora pro evropský projekt je založena na vymícení zneužívání a k tomu nikdy nedojde, pokud tento díl nebude kvalitní a budeme zde konkurovat eh, s nízkými příjmy a tak dále. My samozřejmě nesmíme dovolit, aby jsme postavili pracující proti sobě. Jedna žena, která má, já, já jakožto žena, která má matku Britku, matku Angličanku a tatínka Ira se nemohu nezmínit o britsko-irské hranici. Je zásadní, aby tato hranice nebyla obnovena. Všichni tvrdí, že pokud to nebude takzvaná tvrdá hranice, tak je to OK. Ne. Jakmile tam budou celníci, jakmile tam budou uniformovaní celníci, možná i se zbraněmi, na této hranici se Severním Irskem, tak ta situace nás vrátí zpátky do minulosti. A to je, proč jsme chtěli být součástí EU, protože jsme Evropané a chtěli jsme, aby taková hranice již nebyla důležitá pro nás. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Esther. Na naší webové stránce můžete zveřejnit i odpovídající oznámení. Děkuji mnohokrát a nyní bych předal slovo Julie Onslow Cole, je League Markets Leader a vedoucí Global Immigration u PVC v Londýně. Již dlouhou dobu, již celá léta se zabývá otázky migrace a přistěhovalectví a jsem velice ráda, že ji, rád, že ji dnes mezi námi máme. Julie, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Klode, děkuji za eh, možnost zde nadnést eh, své zkušenosti. Je důležité, aby poslanci Evropského parlamentu se zapojili do této debaty. Je to velice důležité i pro naše podniky. Já bych této perspektivy se dnes zhostila slova. Já jsem tedy vedoucí Global Migration u PVC a jsem Legal Market Lead, ale jsem také v poradenské skupině eh, londýnského starosty Sadikána a rovněž jsem eh, také v pracovní skupině zaměstnavatelů v ministerstva vnitra vnitra. Měli jsme v naší skupině celou řadu expertů, eh, je to síť eh, pod mnoha zemí, eh, jsme spojeni s Washingtonem, chápu veškeré ty výzvy, musíme se k ním postavit globálním způsobem. Ráda bych ovšem podotkla, že se setkávám s podniky z mnoha odvětví, s velkými koncerny, start-upy a malými a středními podniky a zažívám a zaslýchám jejich každodenní obavy z Brexitu. Vidím, že zatím eh, od té doby, co jsem byla naposledy v parlamentu, tady došlo pokroku v oblasti práv občanů. My jsme také uvítali společnou zprávu, ale právě navzdory tomu, myslím, Můžeme i nadále konstatovat, že je to celé velice problematické, zejména s ohledem právě na dopady Brexitu na oblast práv u občanů. Je třeba jednoznačně říci, že informace vlády o reakci ministerstva vnitra na tuto velkou výzvu by měla e, doznat lepšího uznání než dosud. Je třeba se podívat na ta čísla a na žádosti o trvalý pobyt u ministerstva vnitra. E, pro, za čtvrtletí je to 2040 24 tisíc, ale v roce 2017 to v prvním kvartálu bylo již více než 100 tisíc žádostí a Personál odpovídajícího oddělení byl ovšem navýšen pouze o 5 Ministerstvo vnitra detailně plánuje nový registrační postup tak, aby byl eh, uživatelsky přivětivý, jednotný, aby byla možná jednoduchá a bezproblematická registrace evropských občanů. Já vás ujišťuji, že nyní my to vnímáme jako šanci, příležitost. Ministerstvo vnitra slibuje, že to bude nový systém, který bude propojen s dalšími ministerstvy, například i s ministerstvem zdravotnictví, tak, aby občané nemuseli předkládat nějaké zbytečné dokumenty. Já jsem viděla tu pr- první raní, ranou verzi tohoto systému a myslím si, že vaše očekávání mohou být naplněna. Zejména vaše očekávání na jednoduchost celého systému. Vím také, že ministerstvo vnitra eh, spolupracuje s eh, veškerými účastníky a informovalo dobře skupiny eh, osob, o které jde. Snaží se mít lepší komunikační politiku, lépe komunikovat jak s občany, tak s podniky o tomto postupu. Ovšem, navzdory veškeré dobré práci a navzdory veškerému pokroku zjišťujeme u podniku, a to ve všech eh, odvětvích ekonomiky a rovněž u všech občanů, že tam panuje stále velká nejistota, velké obavy lidé neví, zda budou moci zůstat ve Spojeném království a nebo zda budou donuceni se odstěhovat, což naprosto ochromuje jejich každodenní život, jejich schopnosti žít a pracovat. Já mám s tím své vlastní zkušenosti na vlastní schůzi kůži. Vidím, jak to také eh, ovlivňuje investiční rozhodnutí podniků, zejména v odvětvích, které jsou velmi závislá na pracovnících z Evropské unie. Tedy zde je potřeba mm, to celé ještě objasnit, poskytnout více detailů o cestovní mapě a o budoucích postupech. Je dobré to tak, bylo by dobré to také dobře komunikovat, aby občané, také podniky, malé a střední podniky přesně věděli, v jaké jsou situaci. Když jsem zde byla naposledy, tak jsem vysvětlovala, že PVC vypracovalo mnoho zpráv, které se týkají spolehlivé dostupnosti evropské pracovní síly ve Spojeném království. Mám například eh, Facing Fact, to jsme, s tou jsme udělali zprávu, dívali jsme se na dobu deseti let a zjistili jsme, že každý migrant přispěl částku 46 tisíc liber do britského hruba, hruba domácího produktu. A to, když máme počet 1,8 migrantů, tak je to 83 dalších dodatečných miliard, což je čtvrtina londýnského hruba, hrubého domácího produktu za rok. Dále PVC eh, udělalo takovou anketu představenstev podniků. Ptali jsme se mnoha, více než tisíce představenstev podniků a ptali jsme se jich na to, zda hledí s obavami do budoucna. 58% nám říkalo ano, že mají velké obavy, zejména co se týče dostupnosti klíčových kompetencí. A předsedové představenstev britských, tam ty obavy byly ještě u většího procenta. Eh, takže eh, pokud to srovnáme například s anketou z roku 2013, tak tam ta obava byla pouze ve výši 36%, tedy je to vzestupný trend. Také se projevila v šetřeních nová okolnost. 88% eh, těch předsedů představencech říká, že si myslí, že jejich odvětví poroste. Když se ovšem podíváme na globální ekonomiku a na její klíčové indikátory, například indikátor zdraví, eh, hospodářství, inflace, růst, tak eh, od, po finanční krizi to byl vlastně, je tento rok, ten, nebo rok 2017 byl nejlepším rokem, proto se tady nedivíme, že pro podniky jsou dnes tak důležité ty klíčové talenty a kompetence. A myslím, že s ohledem na celkový obrázek je třeba ještě jednou potrhnout, že nejdůležitější je jasná komunikace a doufám, že tím můžeme odstraňovat nejistotu, ty obavy, strachy, ale podniky se samozřejmě snaží hledět do budoucna, ale také chtějí vědět, co bude platit v té přechodné době, v tom přechodném období a co ovšem nastane po skončení přechodného období. Podniky si přejí, aby evropští občané, kteří budou přicházet do Spojeného království po Brexitu, dostali stejná práva jako ti občané, kteří tam přišli z Unie před Brexitem. V opačném případě by to vytvářelo velkou nejistotu s ohledem na status evropských občanů. Na závěr bych chtěla potrhnout, že přechodné období a odpovídající ustanovení a to, k čemu dojde, až přestanou platit. Toto vše je velký faktor nejistoty pro podniky. Doufáme, že to bude dobře dořešeno jak pro podniky, tak pro občany. V opačném případě Eh, se objeví celá řada vysoce komplexních dodatečných problémů. Eh, a samozřejmě ještě svět práce se bude také měnit, bude tam velká automatizace, je tedy třeba, aby se to dobře prodiskutovalo, aby právě jste zorganizovali toto slyšení. Děkuji vám. Ano, děkuji, Julio. A nyní jste, už máme poslední řeční, profesor Jonathan Portes. A Steve Pierce ještě vystoupí po něm. Já je oba dva tak eh, suše uvedu, jsou to oba dva profesoři, ale asi každý možná je zná, každý, kdo se zabývá touto oblastí, protože ví, že oba dva se velmi podílejí na strategiích a na analýzách v této oblasti. Profesor Jonathan Portes je profesorem ekonomie a veřejné politiky, nyní působí na katedře politické ekonomie King's College v Londýně. Zabývá se e, také komentáři o Brexitu a jeho práce je rovněž zdrojem i pro naše práce. to máš slovo, prosím. No, máte slovo. Děkuji za slovo. Klode, děkuji za tato laskavá slova také děkuji za to, že jste mě opět pozvali. Budu velice stručný, pokusím se vynechat všechny věci, které se týkají minulosti a spíše se zaměřím na budoucnost, zejména eh, Navíc, navíc mnoho mých eh, předřečníků už velice dobře pohovořili o všech těch věcech, které byly v té dohodě. Takže jenom bych chtěla říct, že ten prosincový, ta prosincová dohoda, o tom už jsme slyšeli mnoho, mnohem více podrobností, než bych vám řekl já. Takže na co by se teď měl měřit Evropský parlament? E, jsou zde tři takové hlavní body, už o nich hovořili i předřečníci, ale myslím si, že nikdo nehovořil o té poslední věci, to znamená, měl byste být určitý nějaký nezávislý e, národní orgán, který e, musí mít jasný právní statut ten orgán musí být nezávislý a musí být, eh, mít opravdovou nezávislost a musí zastupovat zájmy občanů a musí mít také opravdové kompetence. Vláda Spojeného království v posledních letech nemá příliš eh, dobrý, um, dobré výsledky v těchto věcech, takže se musí být dobré pojistky, že zkrátka tyto věci nebudou opomíjeny. Je to možná takový aspekt, který teď se vám nepřipadá příliš důležitý, ale bude to něco, co bude mít velice dalekosáhlé důsledky. Jak to všechno bude prováděno, jak to bude zaváděno do praxe. Protože jakmile bude ta dohoda jedno podepsaná a orazítkovaná, tak eh, potom eh, budete mít zde v Bruselu mnohem menší pravomoci nějak do toho zasahovat. Eh, Jde tam o takové ty mikrodetaily, jak to vlastně opravdu bude pak v praxi s těmi jednotlivými občany. Takže je dobré, aby toto všechno se ještě dostalo do těch právních administrativních struktur Spojeného království. Dále, co se týče té e, přechodové fáze, já bych tomu spíše říkal určitá dohoda, přechodová nebo dohoda, kdy se jaksi čeká v určitém e, vzduchoprázdnu. prázdnu spíše tedy taková dohoda status quo, než eh, dohoda přechodová. Je to tedy dohoda, kdy bude určité spíše, kdy bude trvat status quo, než aby to byl nějaký přechod. Takže jak můžeme skloubit dva názory? Ten politický a právní eh, na vrch eh, Spadného království a z, u Evropské unie. Jak to bude s lidmi, kteří přejdou do Spadného království po konci toho období Eh, takže budou mít právo i nadále pobývat na tom území nebo budou muset žádat o eh, ten statut usedlíka. Já bych se k tomu teď rád eh, vyjádřil. Spojené království vychází docela z takové logické, rozumné pozice. Říkají, že vlastně tam musí být určité přesně stanovené podmínky a určitá pravidla pro to prozatímní období by měla být ještě před tím 29. březnem 2019, takže všichni by měli znát ta pravidla, ale zároveň ta pozice Spojeného království je naprosto nepraktická, protože to povede naprosto k takovým velkým zmatkům. Doslova to bude znamenat, že každý občan Evropské unie, který by přijel během toho um, přechodového období, by se nacházel v jakémsi právním vzduchoprázdnu a pak by vlastně se musel zabývat tím, jak bude vypadat ten pobrexitový statut, ale to vlastně dnes ještě nevíme a to se ukáže teprve poté, kdy vůbec začne to přechodové období a vzhledem k tomu, že Spojené království zatím vlastně vůbec jako ještě ne, neříká nic, jak to pak bude vypadat, tak je to dost těžké odhadovat. To znamená, pokud eh, se nějaký občan Evropské 27 bude rozhodovat, zda se přesune do Spojeného království po Brexitu, ať už kvůli práci nebo kvůli rodině, tak vlastně vůbec nebude vědět, jaký bude jejich právní statut po dvou letech. A já teď mohu říct si vlastně něco jak si osobně za univerzity. Pokud třeba budeme chtít nabrat eh, nové pracovníky, eh, nové akademiky pro nový školní rok, tak eh, bychom, tak, tak je dost těžké vlastně říci jim, že tam ten jejich statut bude dost nejasný, takže zde musí být nějaká alternativa, musí být, zde být nějaký, eh, nějaká eh, praktické řešení, praktická alternativa, která by zabránila takovému, ne, takovému nejasnému postavení těchto lidí. Zbytek svého času bych chtěl hovořit o věcech, které se vlastně netýkají úplně práv občanů, ale je to takový určitý rámec pro budoucí vztah. Je pokud se všechno podaří a pokud ty rozhovory přinásou úspěch, tak se to vlastně dostane velice brzo na pořadu jednání a Evropský parlament by k tomu měl mít eh, takovou připravenou pozici. Myslím si, že jak Evropská 27, tak Spojené království eh, vlastně mm, zatím eh, by se měli zamyslet nad tím, zda chtějí mít určitý rámec pro migraci a pro pracovní mobilitu mm, víme, že zatím tedy jsou zde ekonomické výhody, aby to tam bylo, aby tam byla ta pracovní mobilita, například obchod a migrace se doplňují, dokonce i dohoda CETA měla určitá ustanovení, která se týkala pracovní mobility a pak jsou zde určité eh, důkazy z ekonomického výzkumu, které říkají, že to také by, eh, že byť i omezená mobilita, pracovní mobilita mezi EU a UK by přinesla oběma stranám ehm, ekonomický prospěch. No ale pak je také zde možné, že se to vlastně dostane mimo jednací stůl, protože je tam ta imigrace, to je pro obě strany politicky problematické, takže možná pro obě strany bude jednodušší, aby vůbec o té imigraci nebo migraci nehovořili, protože by se dostali do velice politických, ilegálně obtížných jednání. No a pak jsou zde také určité e, právní komplikace, které souvisejí s ehm, tím, že by se tam vlastně Eh, zapracovávali rozšířená ustanovení, která se týkají migrace do té dohody s Evropskou unii se třetími zeměmi, nebo se třetí zemí. Takže je důležité, aby Evropský parlament se zamyslel nad tím, aby se byl také určitý, určité posouzení dopadu. Eh, je důležité, aby zde bylo speciální ekonomické posouzení různých možností. A myslím si, že dojde eh, v průběhu v těch jednáních k okamžiku, kdy se o tom bude hovořit. Pak ještě navážu na to, co říkal trochu Roger. Měli bychom také vzít v úvahu možnost, že se Spojené království celou tu věc rozmyslí. Ne tedy ten Brexit přímo, ale otázku volného pohybu. Je to asi docela ožehavá věc, ale můžeme může se také třeba stát, že během těch jednání dojde ke změně může tam být třeba nějaká jiná politická strana, nebo zkrátka je tam, je tam nějaké změně v té politice, existuje mnoho politických scénářů, ale to, že teď e, zatím britská vláda e, řekla, že to jsou zkrátka jejich červené linie, že přesto nejede vlak, to se klidně může změnit. E, možná třeba i voliči budou proti. Takže je dobré abychom se zamýšleli i nad různou, nad určitou alternativou, kdy by se tedy Spojené království rozhodlo trošku pozměnit a snažilo by se trošku zlepšit tu svou nabídku. To znamená, uh, mnoho, ve Spojeném království se mnoho lidí domnívá, že jejich politika je vlastně nekompatibilní s politickou strukturou Evropské unie, ale mnoho Britů by si přálo zachovat ekonomické vztahy s Evropskou unii. Ale jsou tam tedy ty určité meze, to znamená, je tam tedy snaha zůstat v jednotném trhu, ale zároveň tam je ta podmínka ehm, svobody pohybu. A v tom případě si myslím, že každá eh, ta vláda Spojeného království by potom hovořila o tom, co se tedy, jaký druh volného pohybu osob by pro ně bylo přijatelné. Pak je tam třeba i různé, jsou tam třeba různé režimy, třeba se švýcarském, s Lichtensteinském a tak dále. Takže tam je vlastně stále se dodržuje ta, ten volný pohyb osob, ale jsou tam vlastně různé právní režimy eh, ve vztahu s tou evropskou 27 nebo se členy EHS. To jsou velice obtížné politické i právní otázky mezi eh, Spojeným královstvím a um, Evropskou 27. Možná, že k tomu vůbec nedojde, ale myslím si, že pokud náhodou by k tomu došlo, tak by bylo dobré, aby zde eh, byla mm, určitá příprava na takovou situaci, abychom eh, měli něco připraveno, protože celý ten projekt se může velice rychle posunout a neměli bychom zapomínat na určité pohotovostní plány, na určité záložní plány. A jinak je tam ještě mnoho věcí, eh, o kterých hovořím ve svém dokumentu. To je z mé strany vše. Děkuji. Jestli dovolíte, možná bych ještě připomněl, že všechno bude na našich webových stránkách, na které se můžete podívat, takže to, co řekl Jonathan, jiní kolegové, bude na těchto stránkách. Samozřejmě, že i řídící výbor bude mít k dispozici všechny tyto přednášky, všechny tyto e, informace. Pan Gualtieri se o tom zmínil, jak je to pro něj nesmírně důležité, aby právě řídící výbor měl možnost získat tyto informace i naši aktivní poslanci, kteří se zabývají Brexitem. To je zásadní a zajistíme samozřejmě, aby všichni poslanci, kterých se to týká, kteří zde nejsou přítomní, tyto informace získali. A úplně na bude další akademik, možná pokud zatím na Twitteru s ním nekomunikujete, tak byste měli, má tam opravdu hodně takzvaných followerů. Pane profesore, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za přijetí, děkuji zároveň za pozvání a za vaše milá slova. Rád bych se zaměřila na dohodu o vystoupení z EU. My jsme zatím ten návrh této dohody, této smlouvy neviděli, ale toto bude právě ten text, který bude zásadním pro další diskuzi, aby vůbec došlo k nějaké ratifikaci základních právních předpisů pro následující roky. Tato dohoda to vlastně stanoví ty společné Eh, prohlášení a zároveň vyjednávací mandát. To samozřejmě to jsou zásadní věci pro tvorbu tohoto právního textu. Zda by zde měla být nějaká unilaterální EU legislativa ohledně britských občanů. Mm. Čili tato dohoda o vystoupení z EU. Samozřejmě, pokud tuto ten návrh budeme mít, dokonce i předtím, než bude k dispozici tento text, zatím to není veřejná informace, tak zatím věnujeme obrovskou pozornost irské hranici. Když se podíváte na tu společnou zprávu, práva občanů, finanční vypořádání, to může být součástí právního textu, ale pro právníky je právě otázka irské hranice nesmírně problematická. To vlastně nemá nějaký základ v právním textu je dobré, že tomu věnujeme velikou pozornost, je to zásadní téma, ale nezapomínejme kvůli tomu na práva našich občanů, evropských občanů a práva britských občanů, protože samozřejmě to bude součástí dohody o vystoupení z EU a mnoha ostatním detailům budeme muset věnovat pozornost. Hlavní věci. Jak mít vliv na tuto dohodu? Já nevím, zda ve vašem řídícím výboru k Brexitu jste měli možnost vidět návrh textu. V určitém okamžiku se to zveřejní a my, externisté, budeme moci k tomu přijmout tu určitá stanoviska, komentáře, návrhy, pozměňovací návrhy. Doufám, že to projde i Evropským parlamentem. Čili tento proces snad zde bude existovat. Mnoho z nás rádo navrhne i předem určité pozměňovací návrhy, které by tato dohoda měla zahrnovat. Tak nejprve ten orgán určitého dohledu, pan profesor Porter se o to zmínil, to je zásadní. Tři prvky s tím spojené. Nezávislost, pravomoce a zdroje takového orgánu dohledu pro britské občany v EU. A doufám, že komise se bude věnovat eh, i britským právům v EU 27, možná nějaký samostatný text by se k tomu hodil. Nový orgán ve Velké Británii by měl zajistit především, že bude nezávislým. Předvečer nového roku. Tam hovořili o evropském regulátorovi, ale pouze asi tak dva dny. Ovšem to... Something like the case law on data protection authorities. On... Takže je také důležité dbát i na eh, judikaturu, měl by tam být nějaký odkaz na judikaturu ohledně eh, zabezpečení osobních údajů. Pak je to také riziko, že to sice bude poradní orgán, který však bude vláda ignorovat, eh, takže je důležité, aby ten orgán sám měl určité pravomoci, aby mohl opravdu říci vládě, jak postupovat, co dělat, nebo zda třeba se má přistoupit k soudu, zda se má jít k soudu. Eh, také tam tedy nutné vyřešit otázku zdrojů, jak by to tedy bylo, kdy třeba když by někdo chtěl napadnout ty výroky, nebo eh, vést nějaké soudní eh, jednání, protože třeba mm, často se irský orgán pro ochranu eh, kritizuje, že vlastně je příliš slabý, takže potřebujeme nějaký takový robustnější orgán. Další velice důležitá věc, o které se hovořilo, je ta registrace Evropská Eh, Spojené království chce registrovat občany, to je možné podle, i podle směrnice o volném pohybu, ale my tedy nevíme, zda bude Spojené království se, mm, zda bude se pohybovat v limitech té směrnice, protože tam je také judikatura, která říká, co všechno tedy můžete činit v rámci té registrace pro imigrační účely. Takže je důležité zaručit, ať už tím či ním způsobem, že stále to bude v rámci té směrnice ohledně té registrace. Dále je to ta mechanika, která se týká evropských občanů ve Velké Británii. A myslím si, že zde je v této společné zprávě určitý problém, protože se hovoří o, o některých interních dokumentech na straně Velké Británie a nezdá se, že by tyto britské závazky měly být právně závazné. Toto jsou klíčové věci. Bude to mít obrovský dopad na právo našich občanů, například trestní rejstříky Velká Británie, má tyto rejstříky pro vlastní občany, každý učitel to musí mít. Moje žena například přišla o, o hodně své práce, protože místní policie to nebyla schopná zpracovat, my se podali stížnost. Ale když to srovnáte se sedmi miliony lidí, když vidíte, že to nefunguje ani u jedné uh, učitelky nebo řekněme, nějakého sociálního pracovníka, tak vidíte potenciální problém. Musíte zjistit, jak to funguje, nefunguje a zároveň tam je například eh, podmínka povinného pojištění, genderové záležitosti, potom rodiče, kteří eh, například jsou doma s dětmi a tak dále. Čili zde musí být ty závazky povinné. Británie si přeje, aby tam byly i určité odkazy na budoucí vztah s EU v této dohodě článek 50. Ano, to je dobře, ale zároveň by zde měla být nějaká křížová reference, právně, právní závazky Velké Británie, status, jak to bude vypadat na závěr celého tohoto procesu. Prostě musí tam být určité závazné závazky. Serente Sink Case, to znamená lidé, kteří opustili danou zemi a vrátí se zpět do rodné země, to je další věc. Byl tam ten právě případ o mm, nizozemského občana, který žil v Británii, vrátil se do Nizozemska, čili oběma směry tento pohyb by měl být pokryt. Zambrána případ, eh, britský eh, eh, občan s rodiči mimo EU a tak dále. To všechno by mělo být opravdu pokryté, aby zde nebylo riziko toho, že tito lidé přijdou o svá práva, protože jejich práva jsou založena na občanství a ne na volném pohybu. Tam je ten argument toho, že jakmile Británie nebude členským státem, její občané již nebudou občany EU. Čili musíme nalézt vhodné snění. Judy Darling se o tom zmínila. Občanství ve vztahu k volebnímu právu, právu těch, kteří již jsou například eh, politickými zástupci a tak dále. Evropské občanství například, aby teda byla tato možnost podržet se i poté, co členství Británie v EU skončí. Na závěr by požádal parlament, aby se zabýval s tím, zda by nemělo nějaká unilaterální EU legislativa ve dvou scénářích ohledně britských občanů případě, že tento člověk je rezidentem v den Brexitu, pokud, takže by měl volný pohyb platit. Tam vidíme, že je to problematické, pokud by tam ta legislativa to nepokrývala. Pokud by to nebylo k dispozici, asi by bylo dobré mít nějakou interní EU legislativu, která by to pokryla. A ten nejhorší scénář nebude-li žádný díl, žádná dohoda pak je zásadní, aby EU jednala unilaterálně a chránila práva britských občanů v EU, aby na to byla připravena. Možná to není, není nejvhodnější pro Evropský parlament, protože vy v podstatě, já nevím, zda v dubnu 2019 budete mít čas, protože se budete věnovat i volbám. Budou tam určité náhlé, ovšem záležitosti nejenom pro otázky občanství, ale i jiné problémy a parlament musí jednat velice rychle. I ostatní instituce, aby mohli v dubnu 2019 eh, okamžitě jednat, aby nevytvořili nějaké vákum několika měsíců. To by znamenalo obrovský problém pro občany na obou stranách. A další záležitost je samostatná dohoda, která se týká občanů z obou stran, která by mohla být samostatná, i kdyby ten díl neexistoval, aby tam něco na programu dne bylo k dispozici, pokud by byl ten nejhorší scénář, to znamená žádná dohoda a parlament by to měl zvážit. Děkuji vám. Děkujeme, Stevene, to a rád bych poděkoval všem Eh, kteří zde zůstali ještě na položení otázek a odpovědí. byl se Martin, Judith, Catherine, že budou moci vystoupit, čili budete-li chtít ještě jednou si vzít slovo. Máme čas, takže prosím, nejprve to je Martina Anderson. Thank you, thank you, Claude, thank you. Děkuji, Claude, děkuji mnohokrát, děkuji vám všem za vaše dnešní prezentace. Já sama jsem si dokonce musela přehodit let, abych se mohla zúčastnit dnešní akce a doufám, že ostatní poslanci eh, naslouchají dnešním příspěvkům a dnešní schůzi eh, někde mimo tento sál, nebo těch informací bylo velice mnoho a byly důležité. Z mé strany pouze několik poznámek. S Barbarou Spinelli spolupracují, také v rámci naší politické skupiny GUE NGL. A téma Brexitu eh, je něco, co nám leží velmi na srdci. Jsme jakási pracovní skupina v rámci GUNGL a my jsme spojeni s naší předsedkyní ngl Gabi Cimer, která je členkou řídící skupiny pro Brexit a navzájem se koordinujeme. Společná zpráva a děkuji také Gualtierimu. A pokroky, pokud to tak chcete nazvat, dobrá. Ovšem, e, stále panuje velké množství nespokojenosti ohledně té, společné zprávy, že to je nepřiměřené, dvouznačné, že ten text není jasný a to je třeba jasně říci jak na řídícím výboru, tak zde v parlamentu, zcela jasně to musíme říct, aby to bylo slyšet. Není to adekvátní, ta ochrana není přiměřená pro unijní občany, jejich eh, unijní práva nejsou dostatečně zaručená, ale uvědomme si, že unijní práva to není nějaký ústupek, to jsou záruky a my musíme zajistit, aby ty 3 miliony lidí ve Velké Británii měli tyto práva zajištěné, stejně tak jako těch 1,5 milionů Britů mimo území Spojeného království musí mít rovněž zajištěna tato práva. A ještě připomínám osoby, o které se nikdo nezabývá, kterými se nikdo nezabývá. To je 1,8 milionu osob v severním Irsku a ti mají právo být jak Brity, ta Ir, tak Iry. Existuje mezinárodní dohoda, která je registrovaná u OSN, která toto upravuje. A tady, pokud dojde k tvrdé hranici mezi Irskem a Velkou Británií, tak to bude ohroženo. My v parlamentu hovoříme o tom a požadujeme, aby ta hranice nebyla tvrdá. Ale ta hranice tam je, já chci, aby bylo zajištěno, aby poslanci parlamentu i třeba z jiných členských států, které se tak dobře nevyznají v Irské a neznají dohodu z Velkého pátku, prosím vás, podívejte se na to podrobněji. A nyní k občanským právům lidem v severním, lidí v severním Irsku i Tito lidé jsou pro nás velice důležití a jejich práva. Prosím vás, aby se to zohlednili také, až budete zajišťovat ochranu práv unijních občanů ve Velké Británii. Jde o to, aby těch 1,8 milionů lidí v Severním Irsku mělo i nadále svá práva by mohli mít i irský pás, aby měli tu možnost, toto právo potřebují a budou ho potřebovat i nadále. A tady právě vidím určitou obtíž ve vztahu k té společné zprávě, neboť tam je to formulováno jakýmsi dvojakým způsobem. Britská vláda byla právě citán, citována, eh, má, má či předřečník o tom hovořili vnitřní trh, celníci urie, celní urie z toho chtějí odejít. Zároveň říkají, že nebudou kontroly na hranici a že ta hranice nebude tvrdá, tak je, eh, to je poněkud rozporuplné. Co to tedy znamená? Pro Irsko Tady se o tom vyjednává, tady o tomto tématu, ale steering committee a hlavní vyjednávač, zejména pan Michel Barnier, se v té problematice zjevně nevyzná tak dobře jako my. Nikdo nezná tu problematiku lépe než eh, severní Irové. Nikdo zná lépe britskou vyjednávací techniku. Dnes jsme ukázali, že Britové opět eh, se vše snaží měnit. Říkají, ne, ne, to bylo pouze prohlášení o Eh, nějakých záměrech, pak se říká, že přechodné období nebude platit pro osoby, které přijdou na území nově. Co se tedy nakonec odehraje, k čemu dojde, já jsem to vždy říkala, Britové jdou do vyjednávání, pak si nadefinují nějakou minimální hranici a pak ji ani nedodrží a jdou ještě pod to. A to přesně udělali nyní. A to nezajistí, aby Eh, se lidé eh, cítili dobře a bezpečně, aby věděli, že a byli si jisti toho, že jsou chráněna jejich práva. Práva nejsou žádným ústupkem a my v Evropském parlamentu musíme chránit práva všech, všech občanů. Pomocí všemi prostředky. My se o to snažíme, ale ještě bych ráda podotkla jednu věc. Vy, vy všichni ve Velké Británii vy všichni Eh, můžete provádět lobistickou práci, měli byste vyvolávat nátlak, měli byste se obrátit na veškeré poslance vašich zemí, abyste něco prosadili. Neboť nakonec eh, tak to by se vám podařilo vyvíjet nátlak i z vaší země, proto aby byla zajištěna tato ochrana. Jinak Jinak ty vaše vlády eh, možná vás neochrání tak, jak byste si představovali. My jako poslanci bychom zde nebyli, pokud byste se bývali vy neangažovali, nepřinášeli své parlamenty a naším úkolem je nyní, abychom na tyto vaše argumenty upozorňovali, bychom vás chránili a prosím mě vyvíjejte i nadále nátlak právě v těch zemích, odkud pocházíte. Jinak eh, my nebudeme mít takovou možnost vám pomáhat. My zde v parlamentu jsme možná nehlasovali úplně v souladu s tím, co vy skutečně potřebujeme, ale dohlasovali jsme v souladu s tím, co nám řekly naše vlády. A proto vás prosím, všechno pranířujte, kritizujte všechno, co je třeba kritizovat, kritizujte i poslance, já vám zaručuji, že pak se to změní pak se vaše situace změní, pokud budete provádět velice intenzivní lobbying u vašich poslanců, tak aby věděli, že občané velice pečlivě sledují to, co zde dělají. Pak můžeme něco změnit v parlamentu, v opačném případě ne. Takže prosím, eh, mm, pokračujte, jak jste již začali, nezdávejte se své práce, je velice cená a já děkuji, že jsem mohl hovořit tak dlouho. Nyní pan předseda přerušuje řečnici. Přerušuje Dobrá, děkuji. Předseda. Dobře, takže ještě jednou děkuji, Martino. Eh, někteří jste se trošku přeskupili. Chtěla jsem to pouze těm dalším řečníkům že ten čtvrteční odpoledne je trošku problematické pro účast, takže děkuji všem, kteří jsou zde. A další, kdo je zde mezi námi, je Jean Lambert, takže prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří vystoupili dnes odpoledne. Opravdu jste nám osvětlili celou řadu věcí. A některé věci opravdu je třeba ještě uh, zkontrolovat. Je důležité se na to ještě jednou podívat v těch dokumentech, aby některé ty věci byly opravdu jasně a pevně stanoveny. Já sama zde v Evropském parlamentu jsem byla jak ve výboru EMPL, tak ve výboru LIBE a v těchto výborech se čas od času ukázaly um, takové problémy, které se týkaly třeba příslušníků třetích zemí. A já musím říci, že mám velké obavy, když slyším, že jsou zde určité domněnky, eh, že Evropská komise se chce vydat touto cestou, že tedy Britové, kteří nyní v Evropské unii požívají své právo volného pohybu, anebo že Evrop, Evropané ve Spojeném království. Ehm, já zde zastupuji Londýn. Myslím si, že musíme použít eh, zdravý rozum. Jsem také ráda to, co jste říkali kolegové ohledně Brexitu. Takže v některých těch eh, problémech tam jsme se zabývali tím, jak zachovat práva do budoucna. Můžu se zeptat na vaše zkušenosti? Eh, vaše zkušenosti s dalšími 27 členskými zeměmi? Nakolik existuje nějaká společná reakce těchto zemí? Nakolik jste si vyslechli názory těchto zemí? A také teď naprosto souhlasím s tím, co říkala Martina. Je také důležité, abychom hovořili my jako poslanci, s poslanci našich vnitrostátních parlamentů, že to netýká pouze Spojeného království. Takže jaké mají stanoviska? Je tam nějaká dohoda protože se to netýká pouze třeba toho, že ti lidé zůstanou v té zemi, kde nyní mají pobyt, ale když se třeba pak chtějí někam přesunout. Souvisí to i třeba s tou otázkou práv pro eh, státní příslušníky třetích zemí. Eh, v Libe jsme si řekli, že pro ně nemáme nějakou komplexní, eh, koherentní politiku, takže třeba bydlíte ve Španělsku, chcete se přesunout do Francie kvůli nové práci, máte nějakou vysokou kvalifikaci. Klot třeba zrovna teď připravuje zprávu na podobné téma, takže si tam mne ruce. Takže jsou zde různá, různá práva. Vlastně záleží na tom tedy, jak, jak je to s těmi, jak je to se znovu rodin, jak je to s přístupem ke vzdělávání, jaké jsou podmínky třeba pro možnost začít podnikat v tom novém země, protože mnohé členské země mají třeba různé podmínky pro to, aby tam se mohl um, usadit a začít podnikat nějaký státní příslušník třetí země. Takže tohle všechno dohromady. Co vám říkají ty ostatní členské státy a domníváte se, že Evropská unie ve smyslu tedy Evropské 27 opravdu na tom pracuje jako celek? možná když si sednou ke stolu se Spojeným královstvím, tak jsou jednotní, ale když se pak sejdou sami, jsou jednotní a pokud ne, tak možná byste rádi zdůraznili třeba jednu nebo dvě věci, které bychom si měli odnést jako úkol z této, z této schůze, z tohoto slyšení. Já bych chtěl pouze jenom ještě říci, jednu, jak to teď bude. Roberta budu muset odejít, protože to má několik důvodů, proč musí odejít, jak soukromé, tak nějaké, nějaké volby. Chtěl bych mu to ještě poděkovat, ještě doce zdůraznit, že je velice aktivním členem toho výboru. Takže já teď vás jenom přeruším a dám slovo Robertu na pár eh, chvil, aby se mohl rozloučit. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl všem poděkovat, děkuji také všem um, panelistům. Všechny příspěvky byly velice cené. Já bych se také možná s vámi pak ještě rád třeba spojil. Ehm, děkuji za všechny komentáře, které se týkaly nutnosti přeskoumat určité části toho právního textu a tak dále. Chtěl bych se jenom uh, zmínit k jedné věci. Ta surrender sync to tam opravdu není ošetřeno. A jak jsem řekl, velký důraz klademe na to, aby zde vznikl nějaký ten eh, nezávislý orgán, který to bude všechno monitorovat. A rovněž také přemýšlíme o různých možných scénářích. To, jo, o tom to nám doporučil pan profesor Portes, abychom brali v úvahu různé možné scénáře. Ano, je to pravda. Je je pravda, jak je to třeba s tou svobodou pohybu, že každá země to pak může brát jinak. Je velice dobré to, co jste nám navrhl a je dobré, abychom byli na to připraveni. Pokud by druhá strana eh, změnila ty své červené linie, měli bychom být jako instituce jasní a měli bychom se podílet na tom, aby tam byly jasně stanovena práva i závazky. Pro nás čím to bude bližší tomu, tak tím lépe, ale samozřejmě tam jsou určité podmínky, o kterých jsme hovořili. Zcela jistě také se zamyslíme nad těmi všemi možnými scénáři, i když třeba teď je ta, teď vlastně jsou mimo tu oficiální evropskou pozici. Děkuji, Roberto, já vím, že také určitě zůstaneš ve styku i s kolegy Eh, ze svého eh, výboru a i s dalšími. Děkuji a nyní Katrin Běte. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž se chtěla připojit eh, se slovy díků vůči všem panelistům, kteří mezi nás dnes přišli a také děkuji i členům toho výboru. Před, uh, už je to 587 dní, kdy došlo k rozhodnutí o Brexitu občané Spojeného království, kteří jsou v Evropské unii, nejsou nazýváni mm, správně ani premiérkou. Vidíme, že máme vládu, která e, nedokáže, nebo nedokáže dostatečně vyhodnotit situaci, neocenuje tu situaci. Také bych ještě chtěla říci, pane předsedo, to, co jste říkal, čtvrteční odpoledne je obtížné pro mnoho poslanců, ale my jsme zde, protože z nás zvolili občané, my zastupujeme naše občany jste v Evropském parlamentu. Chci říci, že zde dnes není žádný poslanec z EKR nebo z, jako tedy za, za konzervativce nebo z, ani z, z, z politické strany UKIP možná tedy nás poslouchají přes internet, ale je to trochu politování hodné. Dále chci říci, že vidíme, že občané ve Spojeném království se stále cítí zranitelně a týká se to i Britů, kteří jsou na území Evropské unie. Chci říci, že musíme občany chránit, oni s námi počítají, my je zastupujeme. Musíme zaručit, že tu dohodu ne, nepodepíšeme do té doby, než budou všechny ty nejasné místa vyřešena. Protože není možné, aby vznikla nějaká taková nejasná, neslaná, nemastná dohoda. To už něco podobného zde máme z prosince, ta dohoda o tom Irsku. Potřebujeme takovou jasnou dohodu. Potřebují ji občané, potřebuje ji biznis. A je to sice obtížné, ale to je naše práce. Naší prací, prací Evropského parlamentu je hájit lidská práva, hájit práva občanů a e, musí to tedy být na obou stranách této debaty. Já mám otázku na zástupce právníka, který jste byl. Ehm, tady jde o to, že Spojené království musí přijmout celé aky Evropské unie. Bylo by legální aby Spojené království nyní zahájilo ten určitý re- systém registrace a začalo registrovat eh, euroobčany? Takže to je taková právní otázka. A pak bych se chtěla zeptat, ráda bych, aby Evropský soudní dvůr zl- prodloužil svou, svůj dohled do té doby, než ta dohoda bude plně provedena, do té doby, než tam bude nějaký ten nezávislý orgán. Tuto dohodu podepíše konzervativní strana, ale musí být naprosto um, jasné, naprosto zaručené, že, že, že to zůstane tak i v budoucnu, že ta dohodnutá práva budou potvrzena, že zůstanou. Na to musíme plně trvat. Registrace musí být digitálně a za druhé musí být bezplatná přece ne, ne, nemůže to, to, zda dostanete, za vás zaregistrují nebo ne, nesmí záviset na tom, zda na to máte dost peněz, na ty poplatky. Pak také někteří lidé třeba eh, neznají dostatečně jazyk, nebo třeba se musí o někoho, musí se třeba starat o své děti a tak dále. Už jste zasněla ta otázka, že a tak dále. Pak ještě právo na sloučení rodin musí obsahovat i ty budoucí manžele a manželky protože jinak to velice disproporčně dopadne buď na mladé, nebo na ty, kteří se rozvádějí, anebo i na třeba nějaké vdovce a vdovy. Je to důležité, aby si to všichni uvědomovali, jak britský parlament, tak i ten výbor zde. Děkuji. Děkujeme, děkujeme všichni za to, že pracujete na tomto tématu. Víme, že zde máme takovou neformální skupinu, která na tom pracuje velice aktivně. Já nevím, abych za to vůbec můžu říct. Judith, Jude rovněž je součástí této skupiny. Renate za výbor Empl má rovněž mnoho věcí, takže pouze velice rychle jedna otázka a potom ještě Jude, která bude klás poslední dotaz. My jsme zatím měli pouze jedno slyšení k tomuto tématu, to druhé je nesmírně rovněž zajímavé. Ano, určitého pokroku jsme dosáhli, to je pravda, ale v celé Evropě převládají obavy. Já jsem byla minulý týden v Chile. Byli tam dva Britové, kteří žijí ve Španělsku a vůbec nevěděli, co budou dělat eh, do budoucna, jak to bude vypadat s jejich penzemi, sociálním zabezpečením, zdravotním pojištěním. A já vím, že jsme již několikrát sdělili to, že Velké Británie až tak moc nezáleží na britských občanech nebo evropských občanech. Ale víte, všechny ty příběhy a stížnosti, které slýchám, To znamená, podle mého názoru, že vlastně ani ostatním vládám neleží na srdci moc situace britských občanů. Lidé prostě často si ponechali britské občanství v jiné zemi, protože měli i zároveň i evropské občanství. A nyní najednou musí nějakým způsobem odůvodňovat, proč jejich děti chodí do školy ve Francii, a tak dále a tak dále. Ta situace je mnohem komplikovanější. Já nechci vinit pouze jednu stranu. Já si myslím, že by Evropský parlament měl neustále tlačit na vyjednávače, protože mnoho z nás v Evropském parlamentu se obává toho, že najednou to všechno bude pouze o penězích a občané tam někde prostě budou jako nedůležitou složkou celého procesu. Samozřejmě, že ty pokroky dosažené do posud jsou důležité, pomůže to mnoha lidem, ale nezapomínejme na ty ostatní. Nemůžeme zapomenout na občany, kterých životy budou zničeny, aniž by oni na tom měli jakýkoliv podíl, jenom proto, že prostě fungování EU se změnilo. Mám otázku a ráda bych poděkovala všem, kteří vystoupili v dnešním slyšení. Ty prezentace byly opravdu skvělé. Jistě, že jsou to lidé, kteří mají ještě větší obavy než my v Evropském parlamentu. Prosím, pokračujte v tomto úsilí a tlaku. Ráda bych se ale zeptala na jednu věc, která se týká studentů. Tam jsem neslyšela mnoho informací o, o studentech z EU v Británii, kteří chtějí pokračovat ve svém studiu. Protože já mám u studentů pocit, že britští studenti budou vítáni na evropských univerzitách, nejsem si však jistá, za to bude i opačně. Já myslím, že i tento eh, ty, tito panelisté budou schopni odpovědět na tuto důležitou otázku. A nyní Jude, děkuji, děkuji eh, možnost opětovně vystoupit, Claude. Jonathan pout? řekl něco, co bych ráda podpořila. Stanovisko Velké Británie se může ještě změnit. Mnoho z nás bojuje za tuto změnu britské vlády mnoho červených linií je nekompatibilních s mnoha prohlášeními ministrů. Proto si myslím, že předpokládám, dojde ke změně stanoviska vlády. Řekněme, že tam bude nová vláda v jiných barvách, ale bez ohledu na to, zda k tomu dojde, prostě musí dojít ke změně postoju. My na, velké, my na straně Velké Británie bojujeme za takovou změnu, postoje, aby jsme zůstali na jednotném trhu, zůstali i v celní unii. Jelikož zde není mnoho nebritských poslanců, i kvůli načasování lidé museli již na letiště. Je Brexit využíván v rámci EU 27 jakožto možnost redefinování evropských projektů. Jane se o tom zmínila. O tom, že v té poslední verzi dohody je tam ta povinnost britských občanů registrovat se v evropských zemích 27, což v minulosti nebylo. Možná z Esty by nám někdo mohl říci, nebo například z odborářské hnutí. víte, ze sociálního hlediska víme, že tam byla některá hnutí spochybněna jakožto výsledek Brexitu. Zda jsou zde jiné výzvy, které se týkají tohoto modelu Brexitu. My se snažíme, aby pokračovaly úzké vztahy, zatímco na druhé straně stolu možná ty základní hodnoty jsou spochybňovány i v rámci EU 27, jakožto výsledek brexitových jednání. To je sice zatím takový nehmatatelný pocit a ráda bych si ale vyslechla názory našich odborníků. Zda to je nějak založeno na reálných obavách. Barbaro, než eh, dáme slovo panelistům. Pouze chviličku. To, co řekla Judith, je zásadní otázka. Víte, nechci, aby EU využila této příležitosti a začala uplatňovat restriktivní práva v EU. Já jsem se o tom zmínila ve mém úvodním slovu. Například Eh, ty otázky usazování v EU27, volný pohyb britských občanů v EU, což by najednou bylo v rozporu s legislativou EU. Skutečně, Barbaro, ty pár slovy dokážeš vystihnout vždycky podstatu. Já jsem, já jsem prostě fanouškem paní Spinelli, to nechtěl jsem to rovnou takhle říct, možná to zní trochu podivně, ale skutečně je tomu tak. A nyní, pane Liste, máme zde půl hodiny k dispozici. Jan možná by mohl začít. Je jasné, že toho znáte hodně z této problematiky. My skutečně chceme zanalizovat celou tuto první etapu. To jsme udělali, to první fázi, takže prosím. Já jsem ještě neukázal poslední slide, Claude. To doporučení. Přesně, jak se o tom zmínila paní Spinelli. Všichni, kdo mají právo na základě evropské legislativy právo pobytu, tak to prostě musí platit bez ohledu na to, která část paragrafu či odstavce se jich týká. Právě proto si myslím, že i vaše řídící skupina by se tím měla zabývat. Paní eh, kolegyně se zmínila o otázce studentů. Víte, v, té, v tom společné prohlášení jsou pokryti je to v článku 3a. Všichni na základě článku 7.1c jsou pokryti. To je například otázka komplexního pojištění, čili Velká Británie může jít eh, nad rámec tohoto ujištění a říci, je to součást společného prohlášení, která se týká práv na základě smlouvy. Čili já si myslím, že je důležité, abychom to měli písemně zakotveno. Jinak nám z toho vypadne mnoho skupin obyvatel, například pečovatelé, rodiče. Registrace občanů, to je něco, co přenechám jiným panelistům z TPS. Eh, se zmínil o tom, že ta registrace je umožněna. Ale potom teda všechny ty požadavky, které jsou s tím spojeny, to bych ponechal Steveovi. To jsou... A já samozřejmě jsem ochoten odpovědět i na jiné otázky, například e-mailem nebo eh, pokud jsem něco vynechal. Možná bych to mohl říct si okamžitě, co se bude dít po našem jednání, po našem eh, slyšení, aby to slyšeli všichni kolegové. Jednak to bude eh, schůzka řídícího, řídícího výboru pro Brexit. Museli jsme to zrušit, protože Guy Verhofstadt eh, musel odcestovat, takže jsme to zrušili, ale na té schůzi jsme právě chtě, eh, bychom chtěli informovat o tomto slyšení. Tak, abychom obnovili vztahy mezi těmi klíčovými osobami informovali řídící výbor pro Brexit. Proč to říkám? Vy tam budete mít možnost skutečně i přednést svoje názory přímo tomuto eh, výboru. Pan Gualtieri by o to měl veliký zájem, my všechny tři výbory se o to budeme snažit. Jakmile nám poskytnete vaše prezentace, okamžitě jim to předáme asi k tomu dojde ve Štrásburku příští týden, to jsem vám chtěl říci. Samozřejmě to platí pro všechny panelisty. Já i Marita Šáke budeme o tom samozřejmě paní Cecílie Wikstrom informovat tento výbor. Ester, ještě několik eh, bodů. Ano, děkuji, pane předsedo. To the curtain, darlings to zanalizovala stoprocentně správně. Některé členské státy mají pocit, že potřebujeme méně Evropy a ne více Evropy kvůli Brexitu, což znamená méně práv chránit pracující než více práv. To je, nešpatná, to je velice špatná premisa, samozřejmě, odbory to jasně zúrazňuji. Například v roce 2004 tři země otevřely své hranice bez omezení volného pohybu pracujících Irsko, Velká Británie a Švédsko. Veliký rozdíl potom mezi Švédskem, Irskem a Velkou Británií je v tom, že Švédsko a Irsko měli legislativu v tom období, která chránila určité kolektivní dohody a smlouvy. Pokud například pracujete ve stavebnictví, a i kdybyste mu chtěli zaplatit méně, nemůžete. Velká Británie to neměla. Rozdíl? Pracující ve Švédsku a Irsku se neobávají volného pohybu pracujících po naučení. Volný pohyb pracujících neznamená žádné hrozby, žádné problémy, pokud zajistíte, že nedojde k vykořišťování. Pokud nezajistíte, že vykořišťování tam není, tak prac, pracující, na to by nás nemělo překvapit, se takového vykořišťování bojí. A to je ponaučení vyplývající právě z toho, že chceme ukončit vykořišťování. Další otázka, rovněž zaj- všechny otázky zde byly zajímavé, ale pro mě osobně to, co bylo zásadní, je co si myslí zbytek pracujících v Evropě o dohodě o Brexitu? Asi vás překvapí, že i na různých pracovních schůzkách se tomu se k tomu lidé projevují mno, možná ještě více než političtí představitelé, protože jsou vědomi toho, k čemu dochází. Že ve velkých zemích, které jsou součástí Evropské unie, Velká Británie jako kdyby najednou byla někde na Marsu. Je to veliká země, která bude integrována do dodavatelského řetězce, ale ze strany premiérky vlastně hovoří o tom, že tam možná dojde k sociálnímu, environmentálně sociálnímu dumpingu. A pracovníci naši si, jsou si velice uh, vědomím této problematiky, čili toto není pouze nějaká diskuze, kde si Velká Británie může vybírat, ale že i ostatní pracující v Evropě eh, jsou si vědomí toho, že ta rovná pravidla najednou již nebudou možná platit všude. Pokud jde o přístup na jednotný trh, že by nemuseli aplikovat stejná pracovně právní ustanovení, fiskální ustanovení, environmentální ustanovení a tak dále. Proto je důležité mít jasná prohlášení, ale zároveň vyřešit veškeré detaily toho, co se bude dít, protože naši pracující mají veliké obavy a chtějí vidět, jak to bude vypadat ten díl. Děkuji, Julie. Um, I just wanted to pick up the, the Děkuji. Já jsem pouze mm, chtěla zareagovat na komentáře, které zde před chvílí zazněly. V zásadě se všichni shodneme na tom, že lidé venku mají obrovské obavy, že tam panuje nesmírná nejistota. Je velice zajímavé, že zde v podstatě všichni říkáme tež, nezávisle na to, odkud pocházíme, či z jakého pohledu na ten problém hledíme. Což má skutečně zničující dopady. Mm, a to nejenom na jednotlivých, na jednotlivé lidi, jednotlivé občany v jejich práci a každodenním životě, ale tento týden jsme například viděli, že eh, vedoucí pracovník, eh, který vede velký podnik, se vrátil zpět do Evropy a ptá se, co to bude znamenat pro jeho rodinu ve Spojeném království. Týká se to tady tolik různých osob, různých situací, různých životních eh, fází a nastavení a proto je nutné více komunikovat a rychle upravit práva britských občanů. To je zásadní. A ráda bych nadnesla ještě jedno téma. Skutečně věřím v to, že ministerstvo vnitra se velice snaží o to, aby registrační systém byl jednoduchý. Já už jsem o tom hovořila dříve. E, určitě e, vás to udiví, až uvidíte, s jakými novými nápady ministerstvo přijde. Není to tak, že by pouze převzali dřívější systém a snažili se ho přizpůsobit. Vůbec ne, vytváří něco nového, snaží se, aby to bylo velice jednoduché a velmi se snaží pomáhat těm, kteří potřebují ochranu, kteří jsou zranitelní a kteří by sami nebyli schopni mít přístup eh, k systému bez toho, aniž by se jim dostalo velké podpory. Takže to je to, co já vidím pozitivně a věřím, že budete spokojeni, až to uvidíte. Děkuji. Předseda, nyní Jonathan. Děkuji. Mám zareagovat na něco specifického? To přece to, Jonathan, přenechávám na vás. mě nemusíte ptát, na co chcete zareagovat. Zareagujte na něco z toho, co jste uslyšel. Já dám na webovou stránku rozhodně více než, jeden, než jednu vaši přednášku, ale nemáme již mnoho času, ale něco, co vám tady jaksi utkvělo v paměti, že to je zajímavé, já vás samozřejmě ještě silněji poté skontaktuji se samotnou řídící skupinou pro Brexit. Eh, mm, Jonathan, já plně podporuji to, co právě řekla Julia. Totiž to, že tady budou velice negativní dopady pro jednotlivé při lidi, pro rodiny, pro podniky a že je důležité, aby bylo vše nastaveno a zakotveno tak, aby to přežilo veškeré možné změny ve správě administrativně země i ve vládě, i po Brexitu. Julia právě hovořila, že je nedostatek kapacit, ministerstvo vnitra se snaží o to, aby ten systém byl zjednodušený, jasný, ale třeba by to bylo plně nastaveno, zakotveno. Také Role Národního nezávislého úřadu musí být silná, aby nebylo možné eh, aby prostě nehrozilo to, že dojde k nějakému zpětnému kroku, že se to opět zvrátí, zvrátí zpět. Eh, pak taky není ale ani možné, aby jiné členské státy měly možnost jak si se vzdát principu svobody pohybu. Já nevím. Já osobně mám trochu pocit, že to bylo vidím takový i pozitivní aspekt Brexitu, a totiž to, že 27 je e, nyní skutečně přesvědčena o tom, že čtyři svobody jsou nedělitelné, že se doplňují mezi sebou navzájem. A proto, myslím, Evropská unie nyní právem Mm, prošetřuje, a je to v souvislosti s případem Laval, za směrnicí o vysílání, možnost, jak to celé tedy dobře upravit. A ještě jeden důvod, proč si myslím, že Brexit eh, zlepšil kvalitu politické diskuze ve Spojeném království o tématech svobodného pohybu. Nyní je totiž zjevné, že ankety zaznamenávají silné snížení neoblíbenosti přistěhovalectví po Brexitu. To tedy znamená, že britská veřejnost pomalu zjišťuje, že migrace a přistěhovalectví sebou nese i jisté výhody. A pak veškeré ty sliby, že, že Británie může odejít a zároveň bude vše stejné, jako bylo. Nyní lidé začínají chápat, že to není možné. A že také není možné, abychom si tady vybírali takové ty třešínky na dortu v evropských institucích a předpisech, ale že nemůžeme si vybírat ani ty třešničky z toho dortu, ani u těch e, migrantů. Nemůžeme si říci, že chceme přijmout u nás pouze ty migranty, které si přejeme, které chceme, ale pak se nám může také stát, že ti migranti, které chceme, ať už to jsou zdravotní sestry či profesoři na univerzitách, možná už vůbec nebudou chtít přijít do Spojeného království. Tedy potenciální škoda pro eh, Velkou Británii tady je a lidé to začínají čím dál tím lépe chápat a vnímat. Dokonce právě teď, po Brexitu, po referendu. Já si myslím, že velká část britského obyvatelstva není nutně rasistická či xenofobní, i když se rozhodují pro znovu zavedení hranic. Já si myslím, že nakonec to vše může eh, dospět tak, že bude dobré utváření vztahu budoucnosti mezi Spojeným královstvím a Unii. Já bych se chci vyjádřit pouze k té registraci a na tom, zda tedy nakonec eh, po tom Brexitu by to Spojené království třeba k tomu nepřistoupilo. Takže já samozřejmě tedy to mohu pouze odhadovat, záleží to na tom návrhu textu, ale myslím si, že tam možnost, nebo ty možnost, kterou už teď Spojené království má i v rámci evropské legislativy, bude i nadále k dispozici i po Brexitu v rámci té, toho období status quo, protože je možné využívat možnosti, které jsou v rámci legislativy. A takže Spojené království může využívat tuto možnost a může teprve postupně přejít k nějaké další e, metodě. E, takže leda, že tam bude přesná, přesné ustanovení v té smlouvě. Myslím si, že ty klauzule, které se budou týkat toho, že vlastně už není možné vrátit se k těm minulým ustanovením, ehm, budou problémem. Ehm, takže pokud, eh, pokud tam nebudeme trvat na tom, aby tam ty klauzule byly, tak si myslím, že tam v zásadě nebudou. Ale můžeme trvat na tom, že pokud eh, tedy bude postupovat ta registrace, že by tam měla být určitá, určité záruky, určité pojistky, které se týkají třeba legislativy o ochraně osobních údajů a musí být naprosto jasně řečeno, že tam nesmí docházet k žádným sporům nebo k nějakým mm, nejasnostem úplně od úplného začátku musí být jasné, jaké tam budou ty limity, takže je důležité, aby Evropský parlament na tom trval, aby to bylo v těch dohodách. Děkuji, Steve. Chtěl bych poděkovat všem eh, členům těchto tří parlamentních výborů, které spolu uspořádali toto slyšení. Zvlášť děkuji jednotlivým mm, mluvčím a jednotlivým panelistům. Děkuji za to, že jste přispěli k té společné práci. Ehm, určitě to také pomůže i našemu výboru pro vztahy mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Ehm, budeme se snažit, aby ta práce byla strukturována mezi tyto tři výbory a aby to pokračovalo. Já bych chtěl říct, že je zde několik důvodů, samozřejmě kromě těch politických důvodů, je důležité Třeba, že včera jsem měl schůzku s panem Barnierem a také s předsedy všech dalších eh, výborů, byl tam také pan Verhofstadt. A to, co mě překvapilo, byla diskuse o tom, co, k čemu došlo mm, od eh, října, protože opravdu mnoho věcí tam eh, zbylo. Severní Irsko, ale jinak se už hovořilo úplně o všem a i můj výbor je také zapojen úplně ve všem. Ochrana osobních údajů, bezpečnost a všechno je považováno za urgentní téma, což je samozřejmě znepokojivé, protože pak tam jsou e, určitá taková hlubší témata, nebo každý se domnívá, že nějaké jiné téma je třeba důležitější, ale ubíhá nám čas, takže to dnešní slyšení vás mělo ujistit v tom, že s velkým eh, zaujetím budeme pracovat na těchto věcech, že si uvědomujeme, že je to velice naléhavé. Děkuji vám také za práci, kterou odvádíte vy. Musíme spolupracovat, abychom dosáhli výsledků, kterých chceme dosáhnout. A pak je tedy ten říjen, pak je ten 31. a pak se ukáže, jak to všechno bude. Všechno zatím je ještě otevřené. Nicméně to opravdu chci poděkovat za všechny komentáře. Myslím si, že to dnešní slyšení mělo takovou úroveň plus, plus, plus. A doufám, že i nadále zůstaneme eh, ve styku s vámi, s odborníky, kteří projevili velkou erudici. Také děkuji i poslancům, kteří jsou aktivní v této oblasti a jsem si jist, že ještě prostor pro další formální i neformální kontakty. V březnu se chystá další usnesení a pak se celkově budeme zase blížit tomu říjnovému termínu. Takže ještě jednou vám děkuji. Všechny tři příslušné výbory děkuji za vaši účast a pozornost a doufejme, že se opět brzy shledáme.